Vážení eh, kolegové, prosím, posaďte se, navrhuji, abychom zahájili naše dnešní jednání. Já je propose tout d'abord, si vous en êtes d'accord. Pokud souhlasíte, začneme rovnou přijetím pořadu jednání. Pokud vím, eh, protinávrhy nejsou. Dále několik sdělení předsedy. Ehm, máme zde standardní sadu tlumočnických kabin, kromě stončtiny, malčtiny a e, lotyštiny. Za další 17. října proběhne zvláštní zasedání od 3 do 6 hodin odpoledne, kde bude probíhat výroční e, výměna názorů s profesorkou Jacqueline Matěj takže 17. října odpoledne od 3 do půl sedmé. A poté nás také přijde navštívit skupina z německého parlamentu, německého spolkového parlamentu. A budeme s nimi mít slyšení, které potrvá zhruba 40 minut. A za další Pokud jde o emisní kvóty v členských státech, zde hovoříme o 769 tisících kreditech na období 2013 až 2019. To jsou bezplatné kredity, které jsou předmětem dohledu komise. Komise nám předá stanovisko v rámci eh, šesti měsíců. Dále máme novou vládu v Dánsku, ta je eh, sociálně demokratická. Eh, Astrid Krak tam je ministrní zdravotnictví. A nakonec To je sdělení o tom, že eh, pan Plyn Ek eh, byl zvolen eh, švédským ministrem životního prostředí, takže gratulujeme. To jsou tedy sdělení předsedkyně, to byl bod 2. Bod 3. Požádám vás o schválení zápisu ze schůzí z 23. až 25. května, 14. až 15. června 2011. Pokud nejsou žádné výhrady z ničí strany, pro kontrolu, nikoho nevidím, tak jsou tyto zápisy schváleny. Takže bod číslo čtyři první řádný bod na našem dnešním programu. Na cestě ke kosmické strategii Evropské unie sloužící občanům. Spra- navrhovatel je Salvatore Tatarella. A jako takovému mu nyní předávám slovo. Grazie, presidente. Děkuji vám mnohokrát, eh, paní předsedkyně. 4. dubna komise přednesla, eh, předložila komuniké, eh, které se jmenuje Na cestě ke kosmické strategii sloužící občanům. My jsme na toto vypracovali stanovisko. Hlavní výbor je výbor pro průmysl ITRE. A tento dokument je podle mého názoru něco, co musíme přijmout. Ale komise několik měsíce, měsíců po předložení tohoto dokumentu tak trochu schizofrenicky, eh, omlouvám se za ten výraz, ale já to opravdu nechápu, komise zrušila program eh, GMS Eh, v rámci víceletého finančního rámce, což znamená, že komise v rámci víceletého rozpočtu nebude mít eh, finanční prostředky na financování programu GMES, což si my myslíme a měli jsme dojem, že si komise myslí totež, je velice důležitý projekt. Takže se ptám, nebo musíme se ptát na to, kdo tento projekt bude financovat. Odpověď je na snadě, budou to členské státy. Budou to členské státy, které budou muset uvolnit potřebné prostředky, konkrétně 843 milionů euro ročně. ...850 milionů eur eh, ročně eh, po roce 2013. A já si myslím, že to je špatně a měli bychom eh, se trošku zasadit, aby tomu tak nebylo. E, podle mého názoru bychom pokud možno jednohlasně měli říci, e, jaký je náš názor. Proto žádám o e, jednomyslnost, pokud možno, tak, abychom komisi donutili k tomu, abychom komisi donutili změnit financování programu GMES na komunitární financování. Jinak budeme nuceni dospět k tomu, že zkrátka se komise eh, rozhodla eh, tento program dále nefinancovat a my s tím nic neuděláme. Eh, existují, existují dohady v kuloárech, že komise obecně chce rušit financování vědeckých programů jako je GMS. Já nevím, jestli to je pravda nebo ne, ale chci říci, že tento výbor v několika případech v podstatě to je taková už pravidelná naše činnost. Když hovoříme o záležitostech eh, ochrany životního prostředí, emisí CO2 a tak dále, tak tyto programy zkrátka potřebujeme, protože nám výrazným způsobem pomáhají v práci. A jedním z takových programů je GMES. Netýká se však pouze životního prostředí. Já mohu upozornit například na to, že může být velice užitečný, pokud jde o bezpečnost eh, a ochranu našich hranic v Evropě, nebo například eh, námořní dohled, nám dohled nad námořními hranicemi Evropské unie. Myslím si, že ve Francii a v jiných zemích eh, mají Eh, problémy, které vyžadují programy jako je GMS. Například všichni víme, že máme určité obtíže s africkým pobřežím a takovýto dohled zkrátka potřebujeme. Já jsem si téměř jistý, že africké země nebudou mít dostatek prostředků, aby vytvořili takovéto dohledové programy. Proto potřebujeme spolupráci a potřebujeme program GMS. Takže můj skromný názor je takový, že souhlasím se vším ostatním, co bylo předloženo, ale jak doufám, tento program budeme moci financovat i do budoucna. Děkuji. Děkuji za tuto prezentaci, která byla velice stručná. Pan Prody, prosím, máte slovo. Grazie, presidente. Děkuji mnohokrát. Souhlasím s tím, co říkal kolega Tatarella chtěl bych zdůraznit, eh, ještě nad rámec toho, co říkal on, že zásadní role, eh, kterou hraje zejména eh, vesmírná infrastruktura v evropských politikách obecně, je něco, na co nesmíme zapomínat. Konkrétně jde o celou řadu témat v oblasti ochrany životního prostředí, a zde máme například pro program eh, Galileo a nebo program Single European Sky a nebo pak ten nový systém pro řízení letového provozu, který nám umožní ušetřit zhruba až 50 paliva, což je tedy odhad, tím, že se budou racionalizovat eh, letecké trasy A tím, že eh, bude docházet k lepšímu předcházení takzvaného crowdingu, to znamená nahromadění letadel, ať už při přistání nebo při odletech. Takže obecně tyto programy jsou pro evropské politiky naprosto nepostradatelné. Zkrátka, potřebujeme celou tu konstelaci satelitů, jaký zmiňuje komise ve svém komuniké, opravdu si nemůžeme dovolit postrádat jakýkoliv z nich. Ale já chci ti ještě nad rámec toho, co říkal pan Tatarela. My nechceme pouze doporučení. Já si myslím, že eh, opravdu musíme zarazit tu to přerušení financování programu GMS, ne pouze doporučit. Musíme jasně říci, že tento program potřebujeme, protože je naprosto klíčový pro všechny naše politiky, eh, včetně například politiky pro sledování emisí skleníkových plynů a nebo sledování dopadů emisí skleníkových plynů. Eh, zmínit můžeme všechny možné politiky na záchranu lesů, například na záchranu dešných pralesů. Takže eh, celkově vzato tuto celou konstelaci satelitů opravdu potřebujeme. A potřebujeme mít satelity vhodné eh, pro potřeby evropské infrastruktury. A proto si myslím, že by bylo závažnou chybou eh, tento program nechat na pospas financování členských států, protože se jedná o evropskou, eh, evropskou konstrukci a přidanou hodnotu získáme pouze tehdy, když toto budeme řídit a financovat na úrovni Evropské unie. Je to evropská infrastruktura, o to jde. Můžeme hovořit o tom, co, co říkal pan Baroso ve svém projevu o stavu Unie minulý, minulý týden ve Štrasbursku. musíme kráčet vpřed a já bych tím pádem chtěl požádat kolegy, abychom zaujali silnější postoj a ne pouze doporučovali. Jedná se o evropskou infrastrukturu, která musí, pro kterou se musí najít místo v evropské finančním rámci. Já bych chtěl říct ještě to, že právě vzhledem k tomu, že se nacházíme ve finanční krizi, jsou právě tyto infrastruktury Ehm, příkladem toho, příkladem oblastí, eh, kam lze zavést Keynesovské finanční, financovací programy. Ehm, tyto, eh, těchto iniciativ se nesmíme vzdávat, protože budou pilíři pro, naši, pro náš budoucí vývoj. Takže musíme být odvážní a musíme být eh, musíme jít tvrdě za svým, za svým cílem. Jedná se o budoucnost Evropy, Jedná se o něco, co nám významným způsobem pomůže dostat se ven z krize. Musíme to vnímat jako investice, konkrétně evropské investice. Musíme najít dostatek odvahy k tomu, abychom eh, i tyto programy nadále finančně podporovali a abychom je tlačili dopředu. Jsou to programy naprosto zásadní, jsou to programy, které zabrání dalšímu vývoji té krizové spirály. Pahol. Děkuji, prosím, také žádáte slovo. Satuasi. Satuasi, žádáte o slovo? No, no. Ne? Dobře. François Grostet. Děkuji, paní předsedkyně. Já jenom velice stručně eh, chtěla bych podpořit eh, předřečníky Myslím si, že je skutečně naprosto nezbytné, abychom zajistili financování tohoto programu. Už jsme o tom hovořili nejen já, ale i ostatní v minulém týdnu, když jsme diskutovali o zprávě Gardiny eh, týkající se eh, občanské, eh, evropské občanské bezpečnosti. Samozřejmě jsme hovořili i o pozorování země a dopadech klimatických změn, ale ráda bych se ještě vrátila k evropské průmyslové politice. Nemůžeme hovořit o tom, že je třeba vést eh, rozsáhlou evropskou průmyslovou politiku, že musíme být eh, v uvozovkách eh, průmyslovými šampiony, ale na druhé straně k tomu nemáme příslušný eh, rozpočet pro takovéto projekty. Já si myslím, eh, že je velice důležité, abychom tlačili na Evropskou komisi, na radu, na kolegy z rozpočtového výboru, aby toto financování skutečně bylo zajištěno. Myslím si, že je to nezbytné, jinak nebudeme postupovat konzistentně s našimi slovy a v tomto období skutečně musíme být konzistentní a musíme mít hodně vůle. Děkuji, paní Grostet. Karšnit. Would like just to... Eh, ano, děkuji. Já bych chtěl pouze říci toto. Eh, kolega Prody a ostatní mluvili o užitečnosti těchto programů. Ale já si myslím, že důležité je také to, že toto má být spolufinancováno průmyslovým sektorem, což moc nefunguje. A už nyní víme, že eh, veliká část například systému Galileo bude mít vojenské účely. Já si myslím, že je důležité, aby se finančně podíleli na například té vojenské součásti Galilea ze svých eh, obraných rozpočtů. Já odmítám to, aby se evropské peníze používaly na obrané účely členských států, takže my budeme předkládat pozměňovací návrhy v tom smyslu, že jakákoliv, jakékoliv vojenské užití těchto systémů by bylo hrazeno z rozpočtu členských států, nikoliv z rozpočtu evropského. A rovněž, podle mého názoru, v rámci Eh, evropské kosmické strategie nesmíme něco takového dovolit. Děkuji za komisi, pan González. Merci beaucoup, euh, madame. Děkuji, paní předsedkyně. Co se komise týče, my bereme na vědomí ty komentáře, které tady eh, zazněly v průběhu jednotlivých vystoupení. Rádi bychom zdůraznili, že vzhledem k tomu, že, se jedná, že tady diskutujeme o sdělení ze 4. dubna, že tady není nekonzistentní eh, postup mezi tímto eh, sdělením a sdělením z 29. ledna o víceletém finančním rámci. Eh, ve sdělení ze 4. dubna komise uznává eh, význam a prioritu projektu GMES. Eh, ve sdělení z 29. června opět uznává eh, tento význam, ale čelí i problematice, že musí financovat další politiky EU. Galileo je projekt, jehož vlastníkem bude Evropská unie a my se nacházíme ve velice obtížném rozpočtovém období a proto je třeba nalézt řešení pro financování GMES. To neznamená tedy, že by si komise sama sobě odporovala v rámci těchto dvou sdělení. A komise rovněž v tuto chvíli pracuje na návrhu, kde je zakotvena tato myšlenka v tom smyslu, že by GMS e pokračovalo a to v tom finančním rámci, eh, který byl nastíněn ve sdělení z 29. června. Eh, pane zpravodaj, chcete k tomu ještě něco dodat? Sí, prezidente, eh, vorrei replik- ano, děkuji, paní předsedkyně. Já bych se pouze vrátil k tomu, co zde zaznělo ze strany komise. Ten rozpor leží v tom, že Eh, v jednom dokumentu hovoříme o prioritním projektu, v dalším dokumentu říkáme, že pro něj neposkytneme dostatek peněz. Eh, pokud je ten projekt prioritní, tak musí být prioritní z hlediska financování, jinak ta prioritnost jaksi ztrácí smysl. Děkuji a připomínám, že pozměňovací návrhy můžete předkládat eh, do zítřka do 18 hodin. A jinak eh, ve Štrasburku budeme hlasovat 27. října, 23. listopadu ITRE. Eh, a přejdeme k bodu 5 na pořadu jednání. Máme tady eh, pana Danceta a budeme mm, tedy s ním moci diskutovat, tak jako každý rok, jakožto se zástupcem agentury. A budeme jednat i o té výroční správně. Takže pane Dancete, prosím, zaujměte místo. vous en prie. Vous avez la parole. Tak prosím, máte slovo. Madame Chairman, Paní předsedkyně, Vážení členové tohoto výboru. Je pro mě velkým potěšením, že jsem mohl mezi vás dnes zavítat a seznámit vás s činností eh, Úřadu pro chemické látky v Helsinki. Abychom co nejlépe využili náš čas, soustředím se na čtyři oblasti. Úspěchy roku 2010, eh, klíčové prvky našich zkušeností, co nás ještě čeká a konečně vás eh, požádám o vaši podporu v celé řadě oblastí. Tím, myslím, nám zůstane ještě spousta času na to, abych odpověděl na vaše otázky. Takže za prvé, pokud jde o úspěchy minulého roku, jsem je pro mě vel, velkou ctí, že eh, vám, mezi vás mohu znovu zavítat po tak velmi úspěšném roce po našeho, ne, pro náš úřad a eh, po té, co eh, Evropská unie získala pověst vůdčího, pos, vůdčího postavení v, v boji tedy za bezpečnější eh, chemické látky. Eh, loni, když jsem mezi vás eh, zavítal, tak jsme se blížili k termínu pro registraci, prvnímu termínu pro registraci podle REACH. Já si vzpomínám, jak jste nám gratulovali k našim přípravným pracím. Eh, právě před těmi nadcházejícími registračními lhutami. Během posledních měsíců v roce 2010 eh, jsem se já a moji kolegové, jsme, jsem já a moji kolegové možná navenek vypadali jako kachničky, které stabilně eh, sedí na hladině, že vypadáme, vypadali jsme velmi klidně, ale přitom pod hladinou naše nožičky velmi usilovně šlapaly vodu. Jsem velmi rád a velmi hrdý na to, že vám tedy dnes mohu říci, že obě ty lhuty eh, proběhly bez problémů. Tisíce společností předložili 20, více než 25 tisíc eh, souborů eh, týkajících se nebezpečných a běžně užívaných chemických látek v Evropě a více než 3 miliony oznámení o nebezpečných chemických látkách. Loni jsem vám řekl, že my i naše počítačové systémy jsme připraveni připraveni, ale samozřejmě vždy to byla nějaká pravděpodobnost, že nastane nějaký problém ale společně náš úřad, naši kolegové v členských státech, Evropská komise a samozřejmě také jednotlivé firmy se s touto velkou výzvou vypořádali a dosáhli toho prvního milníku k tomu, aby Evropa byla bezpečnější. Jsem vám všem velmi vděčný E, za všechny vaše gratulace. Pro mnohé z nás to byl nejvyšší bod e, v naší kariéře. E, hráli jsme velmi důležitou roli v tomto obrovské náročném podniku a na to nikdy nezapomeneme. Podpora veřejných institucí je pro nás velmi důležitá a to platí také pro vlády. My jsme se minulý týden setkali na naší pravidelné schůdce vedoucích pracovníků a zde tedy bylo přijato cel, přijata celá řada důležitých eh, rozhodnutí, eh, například nový pracovní program ECHI na příští rok, který se brzy bude zveřejňovat a také eh, politika pro eh, zamezení eh, střetu zájmu. Eh, rada dále souhlasila, že tedy prodlouží můj mandát výkonného ředitele. Tento mandát eh, končí v příštím eh, roce a na základě eh, tedy rozhodnutí rady se budu ocházet o druhé funkční období. Komise tedy zahájí nové výběrové, eh, nové tedy řízení k prodloužení tohoto mandátu. A nyní k mému druhému bodu. Co jsme se tedy eh, z loňské, v, loňce, v loňském roce naučili? Jak víte, letos v červnu jsme vydali dvě zprávy, ve kterých jsme tedy schrnuli své zkušenosti a vaše předsedkyně mě požádala, abych o nich eh, krátce pohovořil. To jsou takzvané zprávy podle článku 117 o provádění nařízení REACH a CLP a o tom, jaké možnosti společnosti volí jako alternativu k testování na zvířaty. Obě zprávy jsme vašemu výboru zaslali v červenci. Jsou to vůbec první zprávy, eh, které hodnotí provádění eh, nařízení REACH. My jsme se v těchto zprávách eh, rozhodli Eh, pojednat otevřeně a poctivě o tom, co se nám povedlo a co se nám nepovedlo, co, eh, které aspekty rýč fungují a které ne. Také jsme chtěli, aby naše zjištění byla co nejsrozumitelnější pro co největší počet eh, čita, čtenářů tak, aby evropští občané i společnosti lépe pochopili, jakého pokroku se nám vlastně podařilo dosáhnout. Z tohoto důvodu jsme také vytvořili dvě eh, laická schrnutí ve 22 jazycích a také krátká videa na naší webové stránce, které doprovází tuto podrobnou zprávu. Eh, v angličtině máte eh, zde k dispozici to, toto krátké schrnutí. My jsme velmi hrdí tedy na to, že tato zjištění, tato zpráva se tak dostane k širšímu publiku. Hlavní zjištění této první zprávy je velmi jednoduché. REACH funguje. Jak víte, když eh, bylo nařízení eh, REACH v plenkách, tak eh, mnoho kritiku říkalo, že je to velmi um, složité, že to bude velmi nákladné pro společnosti a že ty stanovené lehuty jsou naprosto nerealistické. Nicméně ten celkový signál, které eh, z těchto nařízení vyplývá, je, že tato nařízení fungují úspěšně a že ti jednotliví hráči eh, odvádějí tu práci, která se po nich eh, žádá. Úspěch této legislativy lze do velké míry přičíst spolupráci mezi klíčovými hráči, to je tedy průmyslem, členskými státy, Evropskou komisí a naším úřadem. Eh, všechny ty lhuty stanovené eh, od eh, června 2007 byly dodrženy, společnosti dokázaly, že jsou schopny spolupracovat často ve velkých skupinách několika set společností, podíleli se o údaje, stíleli své údaje se svou konkurencí. Pouze několik společností se rozhodlo tyto informační, informace tedy dodávat samostatně. Samozřejmě, že to nebylo úplně jednoduché, bylo to úplně, byla to úplně nová legislativa, ale eh, všichni se, jak si prokázali schopnost velmi rychle se poučit. My v těch zprávách shrneme to, co jsme tedy zjistili, je potřeba vytvářet tato silná spolupracující partnerství, je nutná dobrá komunikace a také být si vědom toho, jak, jak, je, jak se eh, souhra těch, eh, toho nařízení REACH a dalších eh, legislativních aktů. Z našich zkušeností bychom nenavrhovali, aby nařízení REACH prošlo revizí před eh, tou další eh, lhoutou, tím dalším termínem. Samozřejmě některé drobné změny eh, provedeme v těch pokynech a podpůrné dokumentaci, ale zdá se, že pokud eh, takto stanovená pravidla zůstanou, tak společnosti budou mít jaksi šanci, aby eh, dodali ještě kvalitnější informace. Toto je velmi důležité, pokud si uvědomíme, že ta eh, nadcházející lhuta se týká látek, pro, u kterých není dostupné, dostupných tolik informací. Jedná se o látky, které jsou méně nebezpečné a také se pro, vyrábějí a prodávají v menších množstvích. Před eh, asi týdnem na konferenci REACH zde v Bruselu jsme tedy um, vyzvali všechny um, společnosti, které tedy jsou potenciálními eh, registrátory, aby již zahájili přípravy. Pokud je o tu druhou zprávu podle článku 117, která se týká rozsahu, v jakém společnosti využívají alternativy k testování na zvířatech. Eh, tady je ta situace podobná. Společnosti prokázaly, že jasně usilují o využití alternativních eh, metod a že se snaží využívat testování na zvířatech pouze jako poslední možnost, což je přesně v souladu s nařízením REACH. Bylo navrženo více než 700 testů eh, na zvířatech. Všechny tyto testy jsou um, není k dispozici v rámci veřejných konzultací tak, abychom se opravdu ujistili, že neexistuje nějaká alternativa. Jak eh, víte, poskytování informací o dopadu chemických látek na eh, lidi a na životní prostředí je v samém základu nařízení REACH. My se snažíme dosáhnout dobré rovnováhy mezi tím, abychom si tedy byli jisti, že látka je bezpečná pro lidi a i pro eh, životní prostředí a mezi potřebou dalšího testování především na obratlovcích. Dosažení této rovnováhy není vždy jednoduché, proto, eh, především tady v oblasti dlouhodobých eh, dopadů na zdraví. Těch jednoznačných případů je opravdu velmi málo. Jedna z věcí, která nás zajímá na eh, těch alternativách v testování na zvířatech, je míra zdůvodnění. V některých těch eh, poskytnutých eh, případech se nám to zdůvodnění nezdálo eh, naprosto neprůstřelné, takže jsme se často obraceli zpět na společnosti a požádali, aby to zdůvodnění dále doplnili. Toto je samozřejmě eh, dlouhý proces, ale my jsme vykročili tím správným směrem a Opravdu by to mělo vést k bezpeč, větší bezpečnosti chemických látek v našem každodenním životě. A teď ke třetímu bodu co nás čeká, výzvy, které stojí před námi. Po těch loutách pro registraci a oznamování by se mohlo zdát, že budeme Eh, že si můžeme trošku oddychnout, protože další lhuta nás čeká až za dva roky, ale obávám se, že eh, to vůbec eh, jaksi není pravda. Dovolte, abych zmínil pět výzev, které před naším úřadem stojí. Za prvé je mm, posoudit co nejvíce těch dodaných materiálů. To je také důležitá část toho procesu souvisí s nařízením REACH. To takové posouzení nám ukáže, kde je další potřeba řízení rizik u kterých látek. REACH nám stanovuje minimální eh, cíl 5%, aniž by stan, toto nařízení tedy stanovilo nějakou konkrétní lhutu. My jsme si sami stanovili lhutu 2013 a chceme tedy vyhodnotit 5% složek eh, tedy v tomto eh, termínu. Eh, pokud vám řeknu, že složka související s některou nebezpečnou chemickou látkou často spolehá na 10 tisíc více jednotlivých údajů, vědeckých údajů, tak si asi umíte představit, že toto hodnocení vůbec nebude jednoduché. Eh, naší druhou výzvou je identifikace látek, eh, u kterých existuje podezření na velmi vysoké nebezpečí. Zde musíme spolupracovat s členskými státy a komisí. Eh, já si představ, můžu představit, že někteří z vás by si přáli, aby tento proces byl rychlejší ale musím vás také mm, ujistit, že to jak si nechceme nějak eh, uspěchat. Musíme si, nesmíme zapomínat na ten velký kontext. Tyto látky jsou jen jedním eh, typem látek, u kterých musíme eh, řídit rizika. Například v té první registrační lhutě jsme se dozvěděli, že většina známých karcinogenů, mutagenů a reprotoxických látek eh, se vlastně poprvé takto komplexně registrovaly. Možná pokud jste se na ten seznam mm, podívali podrobně, tak jste zjistili, že většina dříve uváděných látek se v tomto seznamu vůbec se neobjevuje, což znamená, že se tedy zdá, že se tyto látky už tolik nepoužívají. Eh, pak tu máme třetí výzvu a to jsou nové vědecké eh, objevy. Jsme, žijeme ve velmi dynamickém světě a musíme nadále poskytovat evropským institucím radou v oblasti nově vyvíjených materiálů, jako jsou například nanomateriály, či eh, jako je kombinovaný efekt několika chemických eh, látek. Za čtvrté, potřebujeme lepší informace. Lepší informace o chemických látkách jsou také eh, v srdci nařízení REACH. My jsme informovali, zveřejnili jsme tady informace o chemických látkách, které byly registrovány do toho roku 2010. A dále spolupracujeme s našimi partnery na tom, abychom jaksi našli tu správnou rovnováhu mezi poskytováním informací veřejnosti a zároveň ochraně eh, důvěrných obchodních informací. Snažíme se tedy zpřístupnit data v podobě, která bude eh, vyhledávatelná, tak aby se tedy eh, v těchto informacích dal vyhledávat. Pátá a poslední výzva, která před námi stojí, je eh, velmi důležitá pro vás a to jsou naše pravděpodobné odpovědnosti ve, pokud jde tedy o ty nadcházející nařízení v oblasti biocidů a v oblasti předchozího informovaného souhlasu. Díky eh, financování Evropské komise jsme se již na tuto práci začali připravovat. A těšíme se tedy na eh, další práci, jakmile tato legislativa bude schválena. Jsme také velmi vděční vašemu eh, výboru za to, že jste nás eh, přizvali ke spolupráci eh, na návrhu zprávy paní Klásové. Těšíme se také na výsledky vašeho hlasování o biocidech ve druhém čtení, které vás tedy čeká zítra. Hovořil jsem o roce 2010, o našich zkušenostech a o výzvách, které nás čekají. Teď bych se rád zmínil o několika oblastech, ve kterých potřebujeme vaši podporu. Nejprve bych vás chtěl znovu požádat, abyste využili svého národního eh, vlivu. RIČ vychází ze silné spolupráce mezi národní a evropskou úrovní. Zde je úloha členských států naprosto klíčová nejen pro podporu, kterou poskytuje eh, průmyslu a pro prosazování té legislativy, provádění té legislativy, ale také pokud jde o e, rozhodování v e, oblasti vědy. Nacházíme se v době, kdy se omezuje veřejné, e, kdy se omezují veřejné výdaje ale bez dostatečného financování REACH nebude fungovat. A já bych vás tedy chtěl požádat, abyste využili svého vlivu na národní úrovni tak, aby REACH byl nadále vnímaný jako priorita. Za druhé bych vás chtěl ještě jednou požádat, abyste pomohli zvýšit povědomí mezi společnostmi ve vašich volebních eh, obvodech a o jejich povinnostech, především pokud jde tedy o malé společnosti. Pokud vám v tom můžeme nějak pomoci, prosím kontaktujte nás. To je v tuto chvíli velmi relevantní pro, tu, eh, pro ten termín 2013, kdy velká řada společností bude procházet tímto registračním procesem poprvé. My jsme loni eh, zveřejnili, zahájili naši kampaň, která se jmenuje Reach 2013, jednejte teď. Tam se v podstatě říká, co společnosti mají eh, dělat a my bychom vás chtěli poprosit, abyste nám pomohli, jak se eh, zvýšit povědomí společností o tomto. A konečně, pokud jde o zdroje. My účtujeme poplatky za naše služby a v tuto chvíli tedy nepotřebujeme eh, podporu evropských eh, daňových poplatníků. Máme nějaké bankovní rezervy, ale v roce 2014 tyto rezervy budou vyčerpány a budeme potřebovat eh, v dalším finančním cyklu veřejnou podporu. To samozřejmě není žádná novinka, plně to je v souladu s finančním plánováním REACH, které se tedy předvívalo již v roce 2006, kdy se to nařízení schvalovalo. Já bych eh, tedy jen chtěla připomenout, že ve finančním období 2014 až 2020 se tedy bude jednat eh, o, tu nutnost té veřejné podpory. Evropský parlament eh, vždy REACH podporoval. My jsme velmi vděční za paní Hágové za její doporučení deset, deseti nových míst v ECHA, které by se financovaly z poplatku o nikoli z tedy veřejných prostředků. V roce 2000, eh, eh, pardon, také doufám, že parlament eh, bude dále podporovat naši pozici při diskuzích o rozpočtu roku, na rok 2012. Paní předsedkyně, vážení členové, dovolte, abych vám ještě jednou poděkoval za možnost zde vystoupit a těším se na vaše otázky. Vážený pane řediteli, mnohokrát děkuji za všechny tyto údaje, které bez pochyby vyvolají celou řadu dotazů ze strany kolegů. Myslím, že to byla zcela jasná vize eh, toho, čeho bylo dosaženo v průběhu roku a toho, čeho ještě bude třeba dosáhnout. Samozřejmě ten program je velice nabitý, toho jsme si plně vědomi. A nejprve dám slovo eh, ní situaci která je naší zástupkyní ve vaší agentuře. Tak má možnost prvního eh, slova. Thank you very much. Um, Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. A děkujeme i vám, pane Dancete, za to, že jste k nám přišel a přednesl nám eh, tuto zprávu. Totiž, jste ji přednesl konkrétně nám, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravy. Jak jste řekl, ECHA má opravdu obrovský a velice důležitý úkol. Je to do značné míry úkol pionýrský na globální úrovni. Je zde několik témat, která nicméně považuji za do značné míry problematická, pokud jde o provádění nařízení REACH. tuto chvíli se zmíním pouze o jednom z nich. A to je kvalita eh, registračních procesů, registračních složek, která, které jsou vám předávány ze strany průmyslu. Vy jste říkal, že doufáte, že kvalita těchto složek se bude do budoucna zlepšovat. V rámci první pětileté zprávy od eh, ECHA, kterou jsme dostali k dispozici eh, tento rok, se říká, že velké, velký počet eh, registračních složek podaných registračních složek nejsou úplné. Buď tam informace chybí, a nebo kvalita těch informací není taková, jaká by být měla. Nicméně proto, aby nařízení REACH fungovalo, aby bylo opravdu úspěšné, je snad nejdůležitější právě to, že data, která máme k dispozici, budou správná. A to je odpovědnost eh, celého tohoto průmyslového sektoru poskytovat správná data. Minimálně na začátku tohoto celého procesu se jednalo o e, více než polovinu veškerých e, kontrolovaných složek. E, to byly tedy ty složky, které neodpovídaly pokynům. A k tomu mám dva související dotazy. Jednak, co ECHA dělá pro to, aby zajistila, že veškeré registrační složky které nesplňují eh, daná kritéria, budou opraveny tak, aby eh, všichni aktéři mohli plně důvěřovat datům, eh, která před sebou mají, to znamená co do jejich správnosti samozřejmě. A druhý dotaz. Vy provádíte kontrolu 5% veškerých podaných složek. Vzhledem k té vysoké proporci nekompletních složek, není, nebylo by toto důvodem zvýšit, jak si tento procentní podíl složek, které kontrolujete? Děkuji. Merci, Madame Grostet. Děkuji, paní Grostet. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji panu řediteli za to, že nám představil tedy tu svoji bilanci, jakož i výhledy do budoucnosti ohledně nařízení, na kterém jsme již tak dlouho pracovali po mnoho let. Ráda bych pouze řekla, vy jste totiž hovořil o té vaší bilanci velice pozitivně, tím lépe, to je dobře, asi nikdo nespochybňuje potřebu tohoto nařízení REACH. Nicméně, to, co slyšíme v terénu, možná není vždy tak optimistické ze strany hospodářských subjektů. Nehovořím teď o těch obrovských firmách, které eh, byly naprosto schopny eh, vyčlenit na to ty finanční i lidské zdroje, eh, aby mohli vyřešit tu otázku registrace, ale pak je tady celá řada malých a středních podniků, pro které implementace REACH sebou nese obrovské problémy. Já bych ráda poukázala na specifický eh, problém, který se konkrétně týká mého volebního okrsku. Jedná se o eh, výrobce eh, parfémů, především z esenciálních olejů a já bych ráda tady poukázala na to, jaký dopad na toto odvětví má nařízení REACH, protože je to předpis, který se stahuje na chemické látky, nicméně stahuje eh, se i na esenciální oleje, ale ty esenciální oleje to jsou čistě přírodní produkty. Eh, takže ten, eh, který provádí tu restauraci, tak musí předložit ten registrační formulář, zodpovídá za tu danou složku. Stojí to zhruba 150 tisíc euro na jednu látku a je to tedy opravdu velký finanční závazek a e, ve střednědobém horizontu by to mohlo vést k zániku některých subjektů, protože e, nebo i zániku některých látek, protože není možné předkládat tolik těch e, složek, kolik je látek. Pokud je o toxicitu těchto olejů, je třeba říci, že v tuto chvíli neexistuje nějaký hodnotící postup, vzhledem k tomu, že to riziko je velice eh, minimální. Já jenom připomínám, že je to přírodní látka a i to, ty znečišťující vlastnosti jsou velice omezené. Pokud jde o povinné údaje, které jsou na obalech těchto výrobků, eh, to mm, souladu s ustanoveními eh, rýče, zase například pro levandulový esenciální olej, což je něco, co známe od od pradávna, tak toto, vlastně tato látka je e, klasifikována jako velice toxická pro e, vodní prostředí. Takže pokud tam máte e, tedy nějaký ten symbol, který tam znázorňuje mrtvé ryby a stromy, tak mám pocit, že v takovémto případě to nevede k velkému pochopení a nevím, jestli tady nedochází trochu k zneužití dopadů rýče. Já jsem na to chtěla poukázat, protože je to přeci jen eh, ekonomický problém eh, v, tom, eh, v té oblasti jihovýchodní Francie. Tam funguje celá řada malých a středních podniků, která se potýká s tímto problémem a která by chtěla být vyslyšena. Chtěla bych, abyste si uvědomili tu jejich specifičnost a ráda bych znala tedy vaše stanovisko na tuto problematiku. Děkuji. Děkuji, Chris Davis. Pane Dansete, dvě otázky. Jedna věc, pokud jde o evaluaci těch složek. Pokud procházíte takové obrovské množství složek, máte spoustu požadavků a tím pádem najdete i spoustu chyb a neodpovídajících složek, což je tedy těch nejspíš 50%, o kterých se mluvilo, že 50% složek nesplňuje požadavky. Ale eh, co se, jak se z toho poučujete a jak komunikujete s průmyslem? A za další, eh, jak to je s dodáváním informací dále do toho informačního řetězce ohledně používání chemických látek? Obecněji, eh, vy jste opět přišel a mluvíte tak pozitivně, až se to zdá cynické. Zdá se nám totiž, že tím pádem eh, dochází k určitě diskrepanci k tomu například v oblasti, že já nedostávám vůbec žádné, žádnou zpětnou vazbu od chemických, chemických společností v mé konkrétní oblasti, ale možná ztratili mou e-mailovou, e-mailovou adresu, ale je to zkrátka úplně jiné, než jak to vypadalo před několika lety, když se o, této legislativní, o tomto legislativním posunu eh, diskutovalo. Ale jak už tady řekli předřečníci, eh, nikdo nespochybňuje důvod pro existenci nařízení REACH. Má země je poměrně euroskeptická, eh, Měli jsme tam nedávno zasedání konzervativců, kde v podstatě by každý kritizoval nařízení, jako je toto. A e, to, co nutně musím říct, je to, že bez ohledu na to, kolik práce, jak profesionální uděláte, e, obecně za to představuje REACH obrovskou administrativní zátěž na chemické společnosti v celé Evropě, což způsobuje, že máme konkurenční a obchodní nevýhodu. Zejména v tom smyslu, že největší zátěží trpí malé společnosti, jak už bylo řečeno, které nemají dostatek, dostatek odborné asistence, dostatek odborných pracovníků, eh, aby splnili všechny požadavky, které pro ně nastavíte. Mně se REACH obecně líbí, ale přece jenom bych vám toto chtěl jaksi přednést, abyste to zvážili. případně na to reagoval. Děkuji. Chris. Děkuji, Krisi. Pan Prody. Madame Klas, si vous voulez. Euh, tak prosím, paní Klas, pokud chcete. Já jsem to nejprve nabízal panu Prodymu, ale... Děkuji. Já jsem chtěl poděkovat eh, řediteli eh, Dancetovi za to, že před nás předstoupil a poukázal na význam nařízení REACH. Ano, skutečně REACH to je reference v oblasti eh, bezpečnosti pracujících eh, či v oblasti ochrany životního prostředí. Já jsem požádal o slovo, protože bych chtěl, rád požádal eh, agenturu o pomoc. Já jsem členem eh, panelu pro hodnocení technologických a vědeckých přístupů a mm, v rámci tohoto panelu, v rámci Evropského parlamentu jsme dospěli k závěru, že by bylo třeba některé koncepty zpřesnit tak, aby byly eh, správně používány ve všech legislativních textech Evropské unie. Především pokud hovoříme o hodnocení rizika, eh, o komunikaci zaměřené na rizikovou problematiku, tak v takovém případě bychom chtěli, aby eh, se mohli na tom podílet, aby mohli spolupracovat všechny evropské agentury. My si uvědomujeme, že skutečně bychom měli postupovat mnohem přesněji. Především pokud jde o fungování některých agentur a pokud jde o definování společného stanoviska v rámci Evropské unie. Takže využívání toho přístupu, toho opatrnostního přístupu, to samozřejmě je jeden eh, z přístupů k, řeš, k nakládání s riziky a já si myslím, že i v této oblasti máme co zlepšovat. Myslím si, že kdybychom eh, dospěli nějakého pokroku v této oblasti, tak by nám to všem usnadnilo život. Já bych byl rád, kdybyste nám mohl pomoci v tomto eh, společném úsilí, tak abychom zpřesnili terminologii, eh, zpřesnili koncepty. To by nám určitě pomohlo. Paní Klas. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem se jen chtěla ujistit, že se mě nepřehlédla. Nejprve chci panu Dancetovi poděkovat za tuto velice optimistickou a sebevědomou zprávu. Eh, zněla velice dobře. Je velice dobré slyšet, že REACH funguje. A eh, je dobré vědět, že už máte věci zvládnuté a že eh, řešíte problémy. Ehm, pro mě však stále zůstává otázka, jaké synergie, jaký potenciál pro synergie zde existuje například v oblasti biocidu a jakým způsobem k tomu budete přistupovat. O tom budeme my zítra hlasovat a proto by bylo užitečné poslechnout si od vás, eh, jak lze zabraňovat negativním dopadům eh, takovýchto, eh, takovýchto substancí. Já si nedovedu představit, situaci takovou, že by se nevyužívaly zkušenosti, že by se nevyužívaly synergie. E, a kromě toho bloudíme, tak, abych tak řekla, poněkud v mlze, když hovoříme o nákladech. E, hovoříme o výročních nákladech, o registračních nákladech. E, a já chápu také argument paní kolegyně Prostet o tom, co se týká přírodních substancí když budeme hovořit o tom, v tom smyslu, že co je přírodní, nemusí se registrovat, bude to, myslím, dobré. Eh, neměli bychom registraci zcela vylučovat, ale mm, faktem, eh, ale otázkou je, do jaké míry lze eh, klasifikovat rozdíly mezi mezi příslušnými poplatky, když jde o registraci přírodní látky. Eh, to samozřejmě platí i pro případech eh, látek, které jsou již obsaženy v jiných nařízeních, například jako jsou potravinové doplňky, různá aditiva. Například pokud mluvíme o oxid siřičitý, který, který už byl schválen jako konzervant, v oblasti potravinářství samozřejmě, ale pokud, eh, pokud o, o, tomto, o, o tomto stejném substrátu hovoříme jako o biocidu, tak potřebujeme zvláštní registraci, což eh, stojí strašné peníze, hovoří se o 150 až 500 tisícech euro. A eh, proto říkám, že situace zde nejasná a velice by nám pomohlo, kdybyste Eh, s námi mohli eh, diskutovat konstruktivně i o poplatcích a o určitém odstupňování poplatků. Protože to, co zde schvalujeme, to má dopad na zejména malé a středně velké podniky, eh, které jsou u nás doma. A chci ještě Krysovi říci, že do jisté míry je to i naše vina, protože i my zde jako politici věci často příliš komplikujeme a vytváříme další a další požadavky. Vy jste hovořil například o těch endokrinních disrupcích, což jsou, což jsou všechno věci, o kterých si přejeme vědět více, ale eh, často je to otázka jenom dohledání potřebných informací, ale já se chci zeptat, můžete eh, provádět i studie, můžete zadávat studie? Zde by, jak říkám, bylo mnoho otázníků, otázníků, které, se nám, které by se nám chtělo podařit odstranit, protože to je něco, co nám leží na srdci Eh, tedy co může udělat vaše agentura pro to, aby se eh, studie v těchto oblastech prováděly. Pokud do budoucna eh, bude REACH nadále fungovat, myslím si, že se nám podaří překonat všechny výzvy, před kterými v současnosti stojíme. Karl Schlitter. Děkuji, Karl Schlitter. Welcome. I... Ano, dobrý den. A vítám vás. Já mám tři dotazy. Před časem jsem se ptal, eh, jaká je proporce nespecifických složek, tehdy to byly tři, jak se to vyvízí, vyvíjí. A poté další věc, když objevíte nějaký problém, data nechybějí, ale nejsou správná, co s tím děláte, jaké, jaké procedury děláte, píšete nějaké dopisy, pokud vím, těch píšete hodně, a e, s tím souvisela i otázka zde z pléna o obecné kvalitě e, složek. Já si říkám, zda by nebylo vhodné uvést nějaké příklady a ve spolupráci s členskými státy e, najít nějaké společnosti, které opakovaně dodali nedostačující data, nebo které to třeba například zkouší, řeknou si, kontrolují se pouze 5%, odevzdáme 200 složek a ušetříme za ty, které nebudou kontrolovány nebo respektive nebudeme muset doplácet za všechny ty složky eh, a opravovat je. Stalo se někdy, že členský stát uvalil pokutu na nějakou společnost za to, že neposkytla správné informace? Možná, že toto by, byl, eh, by byla správná cesta, jak zajistit splnění požadavků ze strany společností. A třetí otázka ohledně seznamu kandidátů. Eh, jak chcete dosáhnout cíl z těch 136 a proč trvá tak dlouho Eh, eh, to, to, to celé, ten celý proces vyjednávání, když chceme eh, jednat podle přílohy číslo 15. Zkrátka máte přihlášku na výboru, se rozhodne po odevzdání složky. Vy jste hovořil velice stručně o tom procesu schvalování. Eh, jak, jaký je ten důvod, že to tak dlouho trvá? Přece když vy to odesíláte eh, do, do, do výboru, tak by mělo rozhodnutí být velice rychlé, ne? Děkuji. Děkuji mnohokrát. Anna Rozbár. Tak, formand. Der har været rigtig mange gode spørgsmål til dem indtil nu. Děkuji, paní předsedkyně. Zazněla to celá řada velmi kvalitních otázek. Já už k tomu nemám moc co dodat, ale dovolte ještě pár otázek přece jen. Slyšela jsem, že REACH se neprovádí stejně ve všech členských státech. Co děláte proto, abyste zajistili, že eh, nařízení je správně prováděno ve všech 27 členských státech? Toto není jen otázka mm, konkurenceschopnosti na úrovni Evropy, ale je to také otázka toho, jak či kolik překážek stojí v té naší cestě na světové úrovni. Dokážete říct si, o kolik jsme přísnější v Evropě než například USA, Číně či jiných státech? Děkuji. Merci. Děkuji, Sofia Kony. Merci, madame la présidente. Děkuji paní předsedkyně a děkuji panu Dancetovi za velice jasné vystoupení. Já bych ráda navázala na své kolegy, především François Grostet, a ráda bych poukázala na to, že je skutečně velice užitečné pracovat na podstatě problému eh, regulace chemických látek. Paní Klas říkala, že nemůžeme připustit vše, a je třeba regulovat. Určitě, nicméně máme malé a střední podniky, které nemají příslušné interní struktury, které by byly schopny eh, vstřebat veškerou tuto eh, regulaci nad rámec eh, té mm, ekologické regulace, musí ještě čelit daňovým předpisům a mm, celé řadě dalších směrnic, které přicházejí z Evropy a jsou transponovány eh, na národních úrovních a evropské eh, malé a střední podniky velice trpí tím, že se tady překrývá celá řada textů a nemají na to příslušné struktury. A já bych ráda řekla, že je třeba, abychom to trochu sklidnili, pokud to tak mohu říci, pokud jde o tu regulaci. Musíme pracovat na eh, synergických efektech, jak říká paní Klasa Eh, tak, aby eh, naše firmy netrpěly a nepoškozovalo to jejich konkurenceschopnost a místo na trhu, aby netrpěly tou eh, přebujelou regulací, která je mnohem rozsáhlejší než v celé řadě dalších zemích, které pak konkurují členským státům. Děkuji, Richard Ziber. Děkuji, paní předsedkyně když se vrátíme eh, k diskusi, jaká zde probíhala, když se připravovalo nařízení REACH, eh, tak si vzpomínám, že tehdy se nám bořil eh, svět, bylo tady úplně narváno a všichni mysleli, že to je konec chemického průmyslu v Evropě. Já jsem se ptal dnes své asistentky, jestli se objevily nějaké podněty od někoho k tomuto tématu a nic se neobjevilo, takže já si myslím, že můžeme opravdu poděkovat eh, panu řediteli za velice pozitivní zprávu a i za to, že upozornil na ty možné problémy, které se zde objevují. A přes všechno, co zde zaznělo, si myslím, že můžeme být pišní na to, že tento legislativní produkt funguje tak dobře. A děkujeme vám za práci, kterou odváníme. Odvádíte. Eh, jeden problém je ten problém jazykový. Eh, o tom už jsem já hovořil eh, posledně. Vím, že se všechno možné překládá, ale já si myslím, že určité okruhy by stejně přesto rády měly k dispozici informace ve svém jazyce, takže to, to, to se, mm, by se mohlo ještě vylepšit. A paní kolegyně Kles hovořila o tom peněžním režimu. Já si myslím, že v této oblasti by byl prostor pro vyšší transparentnost, protože všichni víme, že toto se celé financuje z poplat poplatků. Eh, poprvé jsem od vás slyšel, že máte vlastní peníze, to slyším velice rád. Minule jste si stěžoval, že nemáte dost peněz eh, ale jak říkám, eh, transparentnost v oblasti toho, jak jste financováni, by se mohla zlepšit. Faktem je, že to, co děláte, způsobuje určitou zátěž pro eh, firmy, takže o tom by se možná mohlo ještě diskutovat, ale rozhodně by to chtělo ztransparentnit. A eh, poslední věc, možná byste mohli více hovořit, na, eh, hovořit s veřejností, protože často zaznívá kritika o tom, že vůbec nikdo neví, co my, vy vlastně děláte. Samozřejmě v první řadě je důležité, že tato nařízení funguje a že zajišťuje ochranu životního prostředí, ale vaším úkolem a úkolem vaší agentury je i to spolupracovat s nevládními organizacemi a přinést toto všechno na, na světlo. Eh, je to váš úkol, o který vám, vás prosím. Teď, když to všechno funguje, buďte prosím proaktivní a komunikujte. Protože vím, že mnoho lidí se stále obává toho, že jsou každý, každodenně otravováni, doslova a do písmene tráveni různými chemikáliemi, které se různě používají. A myslím si, že by byl prostor pro to ukázat vaši agenturu ve velice pozitivní světle. Děkuji. Pahol. Děkuji. Ještě než dám eh, slovo panu Dancetovi, aby zodpověděl eh, celou řadu vašich dotazů, rád bych dal slovo Gidu Sakonimu, který je vlastně zástupcem parlamentu ve správní radě Eureka. Děkuji, paní předsedkyně, a Děkuji rovněž všem kolegům za jejich vystoupení. Mohu být velice stručný. Eh, výkonný ředitel eh, Gerd Damcet eh, měl velice zajímavou prezentaci a velice relevantně schrnul celou situaci. Pokud dovolíte, jako letitý kolega bych si dovolil jednu připomínku, protože vy jste nyní za to zodpovědní. Pokud něco nefunguje eh, v REACHi, tak je to především eh, chybou zákonodárce a já jsem stál u zrodu eh, tohoto, tohoto nařízení. No, ale my tady nediskutujeme o tom, jak funguje a jak se provádí toto nařízení, protože my ve finále jsme se rozhodli že vybudujeme takovýto eh, složitý nástroj, eh, že vybudujeme agenturu, která bude zajišťovat eh, implementaci této agentury. Nechci tady oslavovat, ale rád bych konstatoval, že celé to probíhá víceméně dobře. My jsme eh, tak hladký průběh ani neočekávali a já bych chtěl také připomenout, že díky Ríči jsme mohli eh, skloubit dohromady 45 směrnic, 45 směrnic, které nepříliš fungovaly v průběhu těch posledních 25 let a díky eh, nařízení REACH bylo možné dostat eh, pod kontrolu 300 až 400 látek. Pod kontrolu to znamená, že alespoň již víme, o jaké látky se jedná. Je, byla ukončena první fáze registrace a to v nedávné době. A jsou vždy uvedeny objemy těch jednotlivých látek, eh, ty uh, A já v tuto chvíli vím, že máme 5000 látek, které jsou eh, v tuto chvíli identifikovány, které jsou známy a registrovány. Takže nej, nejprve jsme neměli nic a najednou máme obrovskou elektronickou databázi, kde jsou schrnuty všechny tyto informace a eh, ty informace jsou do velké míry i publikovány. Takže myslím, že máme zhruba tři tisíce látek, když to odhadnu, eh, ke kterým máme okamžitý přístup v reálném čase. Ano, hovoří se o tom, že problém s některými eh, složkami. Nicméně mám trochu pocit, že eh, ta stanoviska, která někdy zasílá agentura těm žadatelům, kteří neposlali kompletní žádost, ta přispívají k tomu, že je třeba, že je možné eh, dotáhnout do konce. Eh, pokud jde o další termíny, rok 2013, tam se bude hovořit i o dalším eh, nárůstu počtu látek, protože i ten, ta hmotnost, ten objem bude nižší, ta hranice bude nižší a ten systém je v tuto chvíli kalibrován tak, že čím větší to náš, čím větší objem, tím tedy tam existuje ta přímá úměrnost. Eh, ta data musí být sdílena, eh, musí být přístupná a to je velice důležité, tak abychom mohli jít eh, i směrem k malým a středním podnikům, tak aby neexistovala příliš velká byrokratická a finanční zátěž. Samozřejmě ze začátku eh, agentura měla největší eh, problémy s těmi obrovskými firmami, nicméně myslím, že ten problém je vyřešen a nyní již to funguje poměrně dobře. Dovolte mi ještě takový osobní závěr nakonec. Já bych velice rád Eh, řekl kolegům, vzhledem k tomu, že ten systém je velice složitý, eh, ten vlak v tuto chvíli vyjel, málem vykolejil, ale nakonec eh, jede dál. Nakonec jede dál po kolejích. Samozřejmě, že zákonodárce ten je nezávislý, jedná dle svého vlastního uvážení. Nicméně myslím si, eh, že eh, by bylo špatné, kdybychom nyní eh, před ten vlak stavili další překážky. Já si myslím, že skutečně máme tady pozitivní signály, ta zkušenost je víceméně dobrá, ale zatím ještě jsme nenajeli na takový ten standardní rytmus hodnocení těch látek, těch složek ještě není dokončeno a členské státy musí se hrát klíčovou úlohu a ne všechny členské státy to asi pochopili. Eh, právě členské státy musí zajistit to hodnocení těch jednotlivých látek. A já si myslím, že by bylo užitečné, kdybychom umožnili tomu vlaku, aby eh, dosáhl té své standardní rychlosti, té cestovní rychlosti a nesmíme eh, mu příliš před ní stavit příliš mnoho překážek. skutečně tady se ozývaly takové ty hlasy, že tady e, ničíme e, chemický průmysl, hovořilo se o atentátech a tak dále. Ta terminologie byla velice silná, naštěstí od té doby e, se toho hodně změnilo, i to výrazivo bylo e, výrazně zmírněno a já bych rád in, informoval i o tom, e, že existuje již i čínský, eh, čínský předpis REACH. Eh, celá řada zemí se eh, inspiruje tím naším REACHem, snaží se jej přetvořit samozřejmě, že to není přesná kopie toho, co máme my, nicméně vychází z toho, co jsme my zavedli a snaží se také si utřídit ty svoje chemické látky a ten systém protože díky REACHi se nám podařilo posílit konkurenceschopnost evropského chemického průmyslu. A e, to se netýká pouze chemického průmyslu, ale veškerého průmyslu, který se týká ekologie. Ano, děkuji, myslím, že to bylo velice zajímavé. E, pokud jde o DG Enterprise a DG Anvi, pan Ensen. Dans l'ordre que vous voulez. Zvolte si pořadí, jaké chcete. Thank you, Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte, abych se vrátil k jedné otázce, která tu zazněla, ehm, byla adresována panu eh, Dancetovala, ale spíše to bylo na nás. Eh, byla to otázka, která se týká eh, transpozice ehm, a přílohy 14 nařízení, proč Mm, jakou roli v tomto tady má komise, tak dovolte, abych na toto odpověděl. My obdržíme technické specifikace od ECHY, na základě toho musíme tedy zpracovat návrh nařízení, což vůbec není jednoduchá eh, záležitost, eh, ale zvládneme to většinou za několik týdnů. Pak proběhne eh, konzultace v rámci komise, což trvá přibližně měsíc potom, protože se to týká také obchodu, tak musíme Eh, také informovat VTO, kde na to máme 60-denní lhůtu, či tedy oni mají lhůtu. Pak to předložíme výboru eh, REACH, eh, ten na to má tři týdny a po hlasování ve výboru to odešleme parlamentu a radě pro přeskum, což může trvat až tři měsíce. A konečně můžeme tedy nařízení komise přijmout což nám trvá zhruba týden. Takže jak vidíte, v tom procesu je celá řada eh, kroků a obvykle to tedy trvá přibližně rok, než se nám ten návrh eh, vůbec podaří zavést do e, přílohy 14 a zahájit vůbec to schvalovací řízení. A teď předám tady slovo kolegovi. Děkuji. Paní předsedkyně, dovolte dvě poznámky. Jeden, pokud jde o ten mezinárodní aspekt, který tu byl zmíněn. A také se domnívám, že zde tedy komise má co říci, ačkoliv jsem si jistý, že pan Dancet k tomu jistě dodá také jaksi pohled eh, echa. A potom dovolte ještě takovou obecnou Eh, reakci na současnou situaci. Eh, vidím, že různí členové tohoto výboru to vnímají trošku jinak, ale myslím, že obecně eh, tedy jsme jaksi plně začali provádět nařízení REACH. Takže pokud je o ten mezinárodní aspekt, myslím, že si jsme všichni vědomi toho, že REACH je ve světě naprosto jedinečná záležitost pokud se vrátíme k některým těm prohlášením, které naše komise, jak se přednesla tomto výboru, ale také jinde, eh, tak eh, tam se zpravidla říkalo, že s REACHem vzniká znalostní báze Evropy v rámci tedy ECHA eh, vytvořením této databáze získáme konkurenční výhodu do budoucnosti. A nejde jenom o to, že budeme mít webovou stránku ECHA, že budeme mít eh, databázy, ale spíše to vlastní využívání těch eh, dat. My v Evropě, náš chemický průmysl se naučí používat tyto údaje, tyto informace ke zvýšení bezpečnosti a tím získáme konkurenční výhodu vůči tedy dalšímu okolnímu světu. My již eh, vidíme, že i některé eh, další státy přistupují k podobným krokům jako my zde v Evropě, ačkoliv jejich projekty zpravidla nejsou tak ambiciozní, ale zkrátka i zbytek světa se vydává podobným směrem. Eh, druhá věc, což eh, pan komisař Potočník také několikrát zmínil, je, že se nám opravdu podařilo dosáhnout milníku při mm, provádění tohoto nařízení eh, společnosti ve svých, v těch registračních složkách eh, podrobně uvedli, jak s těmito chemikáliemi zacházejí a jak se s nimi zachází eh, dále v tom tedy spotřebním řetězci. A teď přicházíme, mm, přicházíme k tomu dalšímu kroku, kdy my, my jako komise, členské státy, ECHA, orgány členských států, ale také ti, kdo pracují na Eh, jiných legislativních předpisech, které souvisí s chemickými látkami a s životním prostředí. A také ti, kteří chtějí chemické látky k něčemu využívat, mohou použít tyto informace a mohou tedy zjistit eh, či prokázat, zda tyto informace nejsou dobré pouze pro ty registrační orgány, ale také pro jejich praktické potřeby, eh, čímž se ukáže, zda se nám podařilo eh, dosáhnout cílů, které se stanovily v Rio 20 plus pro udržitelný svět a využívání chemických látek eh, na světě, tak aby, byly tak aby byla minimalizována eh, rizika eh, jejich dopadu. Děkuji, pane řediteli. Celá řada dotazů na vás zazněla. Některé jdou i nad rámec agentury jako takové, protože se to jedná o provádění směrnice a mm, tedy jsou dotazy, na které určitě budete moci odpovědět, na některé, na které asi ne. Jak eh, říkal kolega, když se podíváme na výsledky eh, chemického průmyslu v Evropě, tak za poslední rok jsou skutečně výtečné, takže eh, vy jste tedy na to poukázali. Ta, tento předpis jednak zlepšil bezpeč, bezpečnost v Evropě a jednak nepoškodil konkurenceschopnost našich firm, takže to je předpis, eh, který je v souladu s tou trvalou udržitelností. Pane řediteli, eh, prosím, máte slovo, můžete zodpovědět tuto celou řadu dotazů. Thank you, madam. Děkuji vám, paní předsedkyně. Samozřejmě ty různé cíle se snažíme zachovat v rovnováze, eh, tak jak jsou stanoveny v nařízení RIČ a i v rovnováze s naší další aktivitou. Začnu eh, otázkami pokud, eh, týkající se evaluace složek. Úplně na začátku chci ujasnit, že v tomto bodě v čase zatím nemáme eh, přesný přehled o tom, jaká je skutečná proporce složek odevzdaných v roce 2010, které nejsou dostatečně kvalitní je třeba pochopit, že to, čím jsme se zabývali doteď v těch prvních letech, bylo to, že jsme se zabývali prvními registracemi, které byly odevzdány jako první a hodnotili jsme je a zabývali jsme se tím, zda jsou tyto náležitě zpracovány. Zatím je naším závěrem to při posuzování těchto registračních složek, že kvalita není dostatečná. Nyní jsme obdrželi naprostou většinu složek a ty už jsou vypracovány správně. E, to jsou většinou složky, které jsou odevzdány několik měsíců nebo několik dnů před konečným termínem a až analyzujeme je, tak teprve určíme, jaké je to přesné, jaká je ta přesná proporce kvalitních versus nekvalitních složek. Takže e, na tuto otázku bohužel nemohu momentálně odpovědět. Samozřejmě, pokud najdeme nekompletní složky, tak provádíme přesně stanovené kroky. Buď eh, pokud nejsou splněny požadavky na informace nebo eh, se objeví nějaké jiné kvalitativní dostatky, pošleme dopis, který obsahuje jasné termíny a vyžaduje reakci ze strany společnosti a nápravu chyb tomu můžu říci, že eh, toto samotné rozhodnutí se odesílá ke schválení členskými státy a pak jsou teprve eh, podány výboru členských států, který zasedá každé dva měsíce a sedí v něm odborníci, kteří se zabývají eh, deseti až dvaceti nebo ještě více složkami najednou a kontrolují to, abychom my činili správné závěry. A tyto eh, dopisy o kontro, kontrole kvality se odesílají jednak společnostem a i členským státům, což znamená, že zvláštní úřady v členských státech mohou provádět kontrolu nápravy těchto nedostatků v rámci stanovených termínů a kontrola z naší strany je taková, že my kontrolujeme, zda společnosti aktualizují dané složky a poskytují ty dodatečné informace. Pokud ano, je všechno v pořádku, pokud ne, tak ze všeho nejdříve informujeme eh, inspekční, eh, inspekční úřad v daném členském státě, tak aby ten mohl provést potřebné eh, kroky. A také samozřejmě zjišťujeme možnost formálního rozhodnutí o těchto nedostacích. Takže to je proces poměrně složitý. E, budeme muset analyzovat více než 5% složek. E, to bychom viděli do budoucna, ale e, Každopádně budeme analyzovat 5 všeho, co se registruje do konce roku 2013. Předpokládáme, že poté budeme mít čas na to zabývat se větším procentem složek i těch tedy formálně registrovaných chemických látek. Konec konců my neočekáváme, že eh, ta druhá registrační vlna bude obsahovat tak závratné množství eh, chemických látek, což znamená, že naše práce na složkách eh, registrovaných do roku 2010 neskončí v roce 2013, ale bude pokračovat i dále. Pokud jde o eh, pokud jde o o nanosložky registrované do daného termínu. Eh, zde jsme poskytli komisi komplexní zprávu o tom, jaké e, společnosti informovaly o nanosubstancích a v které části svých konkrétních složek. A e, zejména jsme se zaměřovali na nebezpečné látky, takže zde existují komplexní zprávy a pokud vím, by vás komise měla o tomto tématu informovat později ještě letos ve své vlastní zprávě pro vás. Takže to je i e, z naší strany e, mezidobí probíhá na další, další kontroly. Pokud jde o e, požadavky na společnosti u některých se zdají být velice vysoké, jak říkala paní Grostet, protože některé ty společnosti jsou malé a středně velké firmy. Ehm, Několik eh, osob hovořilo o tom, že pro právě malé a střední firmy je tato registrace velice složitou záležitostí. To my samozřejmě chápeme a eh, argument bereme velice vážně. My se malým a středně velkým firmám snažíme do co nejvyšší možné míry pomáhat při provádění této registrační činnosti. A chtěl bych eh, připomenout, že vy jako tvůrci legislativy jste vytvořili národní helpdesky což jsou pracovníci, které my soustavně školíme, tak, aby mohli ve vlastním jazyce firmám v daném členském státě poskytovat aktivní pomoc s registračním procesem. E, tito pracovníci dostávají školení i, k, i ve věci užívání e, IT nástrojů, což samozřejmě neznamená, že bych popíral, že společnosti potřebují odborníky při registraci ale myslím si, že eh, je legitimním požadavkem tento nárok na odbornou pracovní sílu. Když chcete kupovat nějakou chemickou látku, je potřeba, aby obě strany věděly, co to vlastně kupují nebo prodávají, že ano, protože bylo by eh, poněkud smutné, kdybychom prodávali firmám nebezpečné látky, eh, firmám, které vůbec nevědí, jak s nimi mají zacházet. Takže Eh, je, myslím, velice důležité, a to už vidíme v některých členských státech, že se náležitě zohledňuje, že malé a střední podniky například potřebují do vyšší míry užívat služby konzultačních společností, které jim pomáhají s vytvářením složek a s jejich podáváním. V některých zemích eh, dokonce existují systémy veřejné podpory, v rámci kterých dochází k eh, určitému stupni kofinancování eh, nákladů na konzultační společnosti, které odvádějí práci při registraci chemických látek. Ale většina malých a středně velkých podniků registrace neprovádí, spíše sledují, co se, stěje, co se děje na, na, eh, na, poli této, na, na poli těchto látek a poté si pouze nakoupí práva k eh, zacházení eh, s chemickými látkami nebo hledají nějakého partnera, ke kterému se mohou přidružit, pokud jde o registraci pro zacházení s chemickými látkami, tak aby s nimi mohli zacházet, aby s nimi mohli nakládat za nižší cenu. Samozřejmě e, poté se podílí na spolufinancování této větší spolupráce, takže to určitě je náklad, ale je to bohužel náklad, který je nevyhnutelný. Minimálně pokud jde o náklady spojené s povolením k užívání chemických látek. Výhodou je, eh, že v podstatě eh, platíte za přístup k informacím, eh, o jejíž hodnotě hovořila i komise, i vzhledem k mezinárodním, mezinárodnímu konkurenčnímu prostředí. Je zkrátka důležité vědět, jak používat chemické látky bezpečně a případně moci jejich bezpečné užívání vysvětlit dalším uživatelům v, ve výrobním řetězci. Do budoucna eh, v rámci příštího kola registrací eh, budeme eh, poskytovat pomoc malým a středně velkým firmám, které se budou ucházet o registraci. My momentálně chceme identifikovat takzvané vedoucí registrační subjekty, které budeme přesně sledovat, budeme zjišťovat, s jakými problémy se potýkají a budeme jim nabízet spolupráci v nejrůznějších okruzích tak, abychom se mohli poučit právě pro další registrační vlnu v roce 2018, kdy eh, očekáváme velký příliv eh, registrací z malých a středně velkých podniků. Například se to bude týkat eh, všelijakých olejů používaných v, parfumer, v, v, v parfémech. Eh, ta, celá ta otázka odborných znalostí spočívá v podstatě v tom, že se odborných znalostí ne, nedostává. Jak ve velkých, tak v malých společnostech. Zkrátka existuje příliš málo odborníků na nařízení REACH a bezpečnostní otázky s ním spojené. Proto pan Tajány vyzval naši agenturu, abychom se i v této oblasti e, zasadili o zlepšení celkové situace, za kterým účelem připravujeme dokonce i univerzitní program, který by zajistil propojení, propojení univerzit a jiných výzkumných institucí, které poskytují školení pro své mladé absolventy, pokud jde o e, regulaci chemického průmyslu a přípravu dokumentů pro registraci v rámci nařízení REACH a jiných eh, nařízení týkající se chemických látek. Eh, to je, myslím, částečně odpověď na otázku pana Prodyho. Eh, on hovořil také o tom, že je potřeba najít jakýsi společný jazyk mezi různými regulačními úřady a mezi různými vědeckými spolky, které se zabývají analýzou rizik této oblasti je důležité uvědomit si to, že, a to si myslím komise uvědomila, že zde existují určité konkrétní potřeby. Konkrétně se jedná o DG Sanko a ostatní, eh, které se snaží pořádat pravidelnější schůze mezi vědci a jinými odborníky, tak aby docházelo k vyššímu stupni harmonizace mezi názory těchto jednotlivých eh, zúčastněných skupin na analýze, na analýze rizika, tak aby se tento společný jazyk podařilo najít. V této oblasti chci zmínit i to, že se významně zasazujeme také o vytvoření Eh, řekněme, takového glosáře eh, terminologie související s analýzou rizik v různých eh, jazycích, takže nejenom, že se provádí harmonizace na úrovni angličtiny, anglického jazyka, ale připravujeme i takový glosář, takový slovníček různých bezpečnostních pojmů v různých jazycích členských států Evropské unie, což je také velice důležité. Teď se ještě vrátím k komentářům paní Kles, konkrétně pokud jde o ty poplatky ano, eh, poplatky občas eh, mohou být vysoké. Eh, faktem je, že společnosti musí platit předem. Platí v momentě registrace a platí za veškerou práci, která poté probíhá z naší strany, pokud jde o hodnocení složky, hodnocení chemických látek, Eh, samozřejmě platí za manažerskou práci, to všechno se platí z těch jedněch poplatků. Eh, samozřejmě lze diskutovat eh, o tom, jaké tyto poplatky budou, ale to je úkol pro vás jako tvůrce politiky v této oblasti. Zda by třeba bylo lepší platit každoročně nějaký tarif a tím snížit náklady na registraci, a nebo je lepší zaplatit jednu jednorázovou sumu a umožnit agentuře používat předem zaplacené peníze eh, podle svého uvážení, tak jak to funguje v případě nařízení REACH. Ale to musíte eh, rozhodnout, rozhodnout vy, pak se, až se rozhodnete, se můžeme zabývat výhodami a nevýhodami jednotlivých přístupů. Pokud bude zájem, tak to samozřejmě podniknout můžeme. Pokud jde o synergie eh, mezi nařízením REACH a oblastí biocidů, zde se již snažíme do co nejvyšší možné míry spolupracovat a vytvářet synergie. Snažíme se zajistit, aby naše nástroje, naše počítačové aplikace, které vytváříme pro vědce a jiné, eh, jiné složky zabývajícími se evaluací a hodnocením rizik, nebo v tomto konkrétním případě ty autorizační aplikace, aby eh, zde synergie mohly opravdu vznikat, což znamená, že chceme maximálně využít ty nástroje, které již máme k dispozici. A eh, to je vlastně jedním z našich největších současných úkolů teď i do budoucna. Nicméně ani tato vyšší úroveň synergií eh, nesníží náklady na registraci biocidů, protože i nadále zde musí probíhat proces, který se týká konkrétních složek. Není to žádný generický proces. Samozřejmě pokud jde o ty generické náklady, zde se pokusíme je co možná eliminovat vytvářením synergií, ale eh, pokud, někdo, pokud chce někdo hovořit o skutečných nákladech, skutečném hodnocení nákladů, pokud jde o to, co utrácíme, eh, utrácíme za biocidy a utrácíme za výzkum a CLP, eh, zde bychom viděli, že eh, vlastně ty, ty poplatky placené za procedury v rámci REACH se za biocidy nepoužívají. Nicméně bereme na vědomí, že chcete, abychom vypracovali konkrétní vyhodnocení nákladů na tu celou oblast biocidů a to je jedna z věcí, kterou se zabýváme. Samozřejmě ty poplatky v současnosti formulovány nejsou, ale obecně lze říci, že eh, i v této oblasti Eh, budou zavedeny slevy pro malé a středně velké podniky, ať už pro mikropodniky nebo pro ty nějaké jiné specifické eh, sféry, tak, aby se zajistilo aby se zajistila eh, výhoda nebo aby se omezilo znevýhodnění malých společností velkými poplatky. Chci potvrdit i to, že i zde se platí poplatky předem, ale jak jsem říkal, Nejsou to poplatky, které by nám vystačily do nekonečna. Eh, jak jsem říkal, poplatky za rok 2010 vyčerpáme do roku 2014, což znamená, že se budeme muset vrátit k tomu eh, modelu smíšeného financování nákladů této agentury, tak, že část bude placena z poplatku a druhá část z Eh, peněz členských států. Což je režim mimo jiné, který budeme používat v rámci příštího víceletého finančního rámce. A doufám, že až se budete víceletým finančním rámcem zabývat, tak si na nás vzpomenete. Pokud jde o listinu kandidátů, my máme plán, jak docílit tohoto, eh, tohoto, stanoveného, tohoto stanoveného cíle. Eh, faktem je, že zejména komisaři si stanovili, respektive komisaři stanovili cíl pro nás, pro všechny ostatní. My tento cíl podporujeme. Jedná se o listinu zhruba 130 látek do konce příštího roku. Zda tohoto cíle dosáhneme, závisí na úrovni angažovanosti, kterou uvidíme v příštích měsících jednak z naší strany a jednak ze strany komise a zejména ze strany členských států. My se snažíme upozornit členské státy na jejich odpovědnost v tomto procesu, Zatím z členských států vidíme spíše aktivní přístup. Členské státy se chtějí angažovat v tomto procesu. A e, poprvé v historii teď proběhne v rámci naší agentury plánovací zasedání, to bude na konci letošního roku, kde požádáme členské státy o stanovení jasných cílů e, pro e, víceletý pracovní rámec v rámci nařízení REACH. Čímž se vytvoří mechanismus, který zajistí aktivní spolupráci ze stran členských států a komise při stanovování cílů pro práci v rámci nařízení REACH. Tak tím, a i ano, ještě ta otázka jazyková. Eh, zde se daleko více angažujeme než v minulosti. Eh, snažíme se získat zpětnou vazbu od registrovaných společností, kterou, eh, kterou kontrolujeme Eh, a snažíme se zjistit, co více bychom mohli udělat na poli překladů, tak, aby nařízení REACH bylo eh, použitelnější i na úrovni jednotlivých členských států. A tím, myslím, paní předsedkyně, jsem odpověděl na všechny dotazy a děkuji za pozornost. Oui. If I may, one question that I asked, I don't... Eh, jestli můžu ještě jedna věc, na kterou jste, myslím, neodpověděl, pane řediteli. Mohl byste říci, jaký je váš názor na konkurenční pozici eh, chemického průmyslu v Evropě vzhledem k nařízení REACH? Je ta konkurenceschopnost lepší, stejná nebo horší v důsledku nařízení REACH? Děkuji. Ano, děkuji. Eh, to je v první řadě otázka na komisi protože právě oni se zabývají celým tímto průmyslovým sektorem a podnikají a provádějí studie o tom, jak to vypadá, takže doufám, že budou moci reagovat, zejména pak v příštím roce, až budou tyto studie dokončeny. Ale podle mého názoru eh, v tuto konkrétní chvíli eh, si všímám toho, že se společnosti registrují ve opravdu velkém počtu. zejména v důsledku eh, v důsledku eh, obav zejména těch koncovějších uživatelů chemických látek ve smyslu, že tyto chemické látky zmizí z trhu. Takže e, pouze v rámci zajištění, v rámci zajištění e, souvislosti dodávkových řetězců vidíme, že e, společnosti si uvědomují, že mají určitou odpovědnost v této oblasti Máme zde zasedání takzvané skupiny Conte, což jsou zástupci komise, naší agentury a průmyslu. Zatím jsme nenašli žádný případ, kdyby skutečně došlo k, eh, k, eh, k poškození nějakého dodávkového řetězce v důsledku absentující registrace v rámci REACH. Takže já si myslím, že chemický průmysl je i nadále konkurenceschopný a že je schopen se s poplatky v rámci nařízení REACH vyrovnat. To je můj názor. Děkuji. Monsieur le directeur, je crois que vous avez... Děkuji, pane řediteli. Myslím, že jste vyčerpávajícím způsobem zodpověděl veškeré naše dotazy. Děkuji mnohokrát, děkujeme i za vaši činnost v rámci ECHA, děkuji za tu zprávu, která pro nás, pro všechny byla přínosem. A já nyní navrhuji, abychom přešli k bodu 6 na pořadu jednání, což je problematika týkající se du virus. viru HIV. Dobře víte, že v roce 2009 komise schválila eh, doporučení, promiňte, sdělení eh, ohledně boje proti HIV v Evropě eh, a v sousedních zemích na roky 2009 až 2013. Zaměřuje se to na tři hlavní body. Ehm, ten vývoj bohužel není tak, jak bychom si přáli a proto e, zazněl tedy ten e, ústní dotaz a já se obracím na e, autory, pokud si chtějí vyjádřit paní Grostet, pak paní Schilders. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, jen velice stručně. Je to skutečně velice důležité, abychom znovu zmínili tuto otázku v Evropském parlamentu. Eh, o tom, eh, jak to tedy dnes vypadá, jaká je situace. Ráda bych připomněla, že eh, Evropský parlament v roce 2008 schválil usnesení s tím, že požadoval, aby došlo k diagnoze a preventivní léčbě. Toto usnesení Následně bylo doplněno sdělením Evropské komise, která, které se zaměřovalo eh, na boj proti HIV AIDS v Evropě a sousedních zemích v letech 2009 až 2013. Zaměřovalo se to rovněž na prevenci. E, problém, a to jste již řekla paní předsedkyně, že situace se nelepší, e, Případuje, čím dál tím více, jak v Evropě, tak v sousedních zemích a dle e, odhadu Evropského centra pro prevenci 30% eh, seropozitivních eh, neznají svoji eh, diagnózu a nevědí tedy o svém onemocnění, takže tamto riziko přenosu HIV je 3,5 krát vyšší než u těch, kteří znají svoji diagnózu. Ti, kteří jsou seropozitivní, velice často jsou léčeni příliš pozdě a mm, to stádium infekce je příliš pokročilé pro eh, úspěšnou léčbu. Navíc nové studie eh, zase upřesňují novou strategii boje proti HIV eh, a AIDS. Bylo dokázáno, že seropozitivní osoba, pokud si bere ta retrovirotika, čím dříve, tedy pokud v tom raném stádiu, tak o 96% může snížit riziko přenosu virusu takže je tady velice nezbytná prevence, eh, široce rozšířená prevence v celé Evropské unii. Je třeba, aby byla včasná diagnóza a jakmile eh, ta diagnóza je stanovená, tak je třeba léčit eh, a jenom tak budeme schopni potlačit tuto epidemii. Takže teď se nacházíme někdy na půlce cesty, budeme vyhodnocovat akční plán a je třeba, aby Rada a Evropská komise více uplatňovaly strategii prevence, a to v souladu eh, s novými poznatky, pokud jde o prevenci, eh, přístup eh, k diagnóze a rovněž je třeba implementovat veškerá opatření, pokud jde o dodržování závazků valného schromáždění OSN ohledně AIDS. Takže musíme podporovat efektivní boj proti AIDS v těch prioritních oblastech a musíme co nejvíce se e, přiblížit těm populacím, e, populacím které jsou nejvíce vystaveny té, mm, té problematice. Takže tady skutečně musíme vést velice energickou akci a to je i cílem tohoto návrhu e, usnesení Evropského parlamentu. Děkuji vám. Děkuji paní Grostet, paní Childers. Thank you to the... Eh, děkuji paní zpravodajce. S pokročilejší lékařskou péčí eh, se musíme eh, dále tedy věnovat tomu, abychom se jaksi nevraceli zpět. Takže já velmi vítám to rezoluci k HIV AIDS. Je to několik oblastí, na které se musíme věnovat. Například jedna oblast eh, jsou ty prioritní skupiny eh, v, u těchto ob, o, skupin lze dosáhnout eh, velmi velkého pokroku. Dále je velmi důležité, abychom uvedli do souladu politiky v oblasti HIV, AIDS a eh, lidskými právy poskytovalé služeb eh, se musí více odkazovat eh, na eh, úpravy v oblasti lidských právech při tedy poskytování nějaké prevence či léčby HIV a AIDS. Ty nejzranitelnější skupiny by se také měly učinit, účastnit práce na vypracování těchto programů a musí to být univerzální přístup k prevenci poradenství, léčby, péči a podpoře. Eh, testování eh, je běžným prvkem léčebné péče a je důležité, aby veřejně působící oblast, eh, osobnosti se například zapaly do informačních kampaní. Eh, musíme se především soustředit na ty zranitelné skupiny a ohrožené regiony a Evropský parlament bude nadále podporovat boj s HIV AIDS. Bohužel je to stále ještě velké zdravotní riziko 21. století. Bien, merci beaucoup. Děkuji mnohokrát. Ještě si eh, žádá slovo Chris Davis. Thank you, Děkuji paní předsedkyně. Ehm, my máme za naši skupinu ALDE eh, zpravodajku paní Parvanou, která zde dnes není, ale chtěli bychom říci, že naše skupina podporuje návrh tohoto usnesení. Eh, vítáme tyto konkrétní návrhy, přístup eh, k léčbě, včasné testování a tak dále. Eh, paní zpravodajka také mm, se domnívá, že bychom se měli především zaměřit na střednědobou strategii ve vztahu k EU a sousedícím státům. A možná bychom trošku mohli upravit ten název, eh, či předložit to tedy eh, jako návrh ostatním zpravodajům. Paní Parvanová dále se domnívá, že bychom měli zmínit další věci, že bychom se dále měli zaměřit eh, na mm, prevenci a zvyšování povědomí, především v rámci eh, rizikových skupin, jako jsou ehm, osoby aplikující si nitrožilně drogy. Problém, který máme v Evropě, je stigma a diskriminace osob infikovaných virem HIV. Je třeba také se dále zaměřit na národní plány ehm, akční plány v oblasti HIV a zhodnotit, zda jsou efektivní a zda se efektivně provádějí v praxi. A také se musíme zaměřit na otázku e, rizika šíření e, těchto nemocí do sousedních států, či ze sousedních států. E, paní Parvanová dále zdůrazňuje, že jsme největším dárcem a Spravodajové a stínoví spravodajové by možná v tomto smyslu mohli dodat odstavec, ve kterém se zmíní, jak my bychom tedy mohli kolektivně na globální úrovni eh, přispět, či jak na globální úrovni využívat eh, prostředky, které EU poskytuje. Děkuji. Bien, je vous remercie. Alors... Děkuji vám. Myslím, že nikdo jiný v tuto chvíli nežádá slovo. V tom případě tedy eh, požádám zástupce komise, pana Hubela, zda mm, by se chtěl vyjádřit k této otázce. Prosím. Thank you very much. Děkuji, paní předsedkyně. Jen velmi stručně vzhledem k času. Myslím, že je velmi důležité, aby výbor toto politické prohlášení parlamentu eh, předložil. Otázka HIV a AIDS, eh, v této věci tedy politická viditelnost eh, jedním z klíčových elementů a to je také základem naší strategie. Pokud bych tedy si mohl dovolit, tak tři stručné poznámky. Za prvé, a to souhlasí s tím, co zde již zaznělo, za prvé tedy musíme mít paralelní strategie, HIV v Evropě a sousedících státech a za druhé HIV AIDS ve světě. Je důležité srovnat tyto strategie a sledovat, na co se tedy zaměří. Za druhé, podařilo se nám dosáhnout obrovského pokroku v koordinaci mezi členskými státy, eh, a občanskou společností, dalšími zúčastněnými stranami, abychom se zaměřili na cílové, konkrétní cílové skupiny a určité regiony. To je poprvé v Evropě, kdy se vůbec eh, zaměřujeme na oblasti, kde je ta pomoc opravdu nejvíce potřeba a domníváme se, že je důležité, aby tato ehm, aby to bylo opravdu velmi zviditelněno. A za třetí opravdu se nám podařilo dosáhnout uh, Eh, velkého pokroku ve spolupráci s ECDC jsme připravili monitorovací eh, zprávu. Eh, máme to dublinské prohlášení. My znovu tedy za spolupráce ECDC přehodnocujeme naši strategii a snažíme se tedy zjistit, jakou strategii či jaké priority si zvolíme pro druhé, druhou část toho našeho období. Děkuji. Je vous remercie. Děkuji vám. Rovněž tady máme ředitele ECDC, pan Springer, který možná by se k tomu rád také vyjádřil, takže bylo by vhodné, kdyby se k tomu mohli vyjádřit. Prosím, máte slovo. Merci beaucoup. Uh, ECDC is very pleased. Eh, děkuji. ECDC velmi vítá, že využíváte důkazů, které my jsme tedy se sbírali a zjištění, které jsme se sbírali, že využíváte pro vytváření politiky. Dovolte jednu obavu. Já plně souhlasím s tím, co zde zaznělo, ale vzhledem k hospodářské krizi by mohlo dojít k tomu, že některé státy jak si mm, nechtějí věnovat tak velkou pozornost eh, prevence či eh, včasné diagnóze. To je velmi důležité eh, téma a máte naprostou pravdu, že mm, nezjištěné případy HIV jsou velmi běžné. Také u diagnostikovaných osob ty musí, tě musí být nabídnuta léčba. To je velmi důležité. Opět hospodářská eh, krize v tom hraje velkou roli, ale prosím zajistěte léčbu pro tyto diagnostikované osoby. Bien, merci. Děkuji mnohokrát za tato upřesnění. Nikdo jiný nežádá slovo, takže já připomínám, že pozměňovací návrhy lze předkládat do 14. října 12 hodin. Následně schválíme zprávu ve výboru 22. listopadu a schválení na plenárním zasedání 1. Eh, prosince. A můžeme pokračovat v našem pořadu jednání. Dalším bodem je výměna názoru s panem ředitelem Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí Markem Sprengerem. Poprosím vás, abyste přišel k nám tady na pódiu. A budeme tedy diskutovat eh, s panem ředitelem Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí. Bien, monsieur le directeur, vous avez la parole. Pane řediteli, máte slovo. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Ze všeho nejdříve bych chtěl říci, že je mi velkým potěšení před, připívat paní Mario Kudakis, paní Ayuso a e, předsedy e, ano, pana Ayusa, což jsou členové výboru pro ECDC ti k nám přijeli minulý měsíc. Počítač mi bohužel nefunguje, ale to se nedá nic dělat. Diskuse, která proběhla, byla velice užitečná. Chtěl bych zahájit svůj příspěvek tím, že poděkuji Marině, která tady bohužel není, která byla naší kontaktní poslankyní za její čas a energii, kterou věnovala naší agentuře. Chtěl bych také poděkovat za to, co uspořádá pro ECDC letos na podzim. Když jsem já začínal jako ředitel, požádala mě o to, abych do co nejvyšší možné víry jezdil sem do parlamentu a jsem velice rád, že se mi k tomu dostává dostatek příležitostí. V poledne 22. Eh, eh, se 22. Eh, listopadu bude probíhat diskuse o chřipce. K dispozici je i zpráva o epidemii chřipky a já slibuji, že výboru Envy dáme k dispozici fakta o chřipce a o očkování proti chřipce ještě před začátkem další chřipkové sezóny. Profesor Angus Niko je koordinátorem pro naši aktivitu na poli chřipky a a to je tedy to jednání, které bude probíhat 22.11. 30. listopadu budeme mít celosvětový den boje proti AIDS, což bude opět hostit paní Jana Kudakis a já jsem velice rád za diskusi, která k tomu již probíhala. Pozvánky na obě tyto události samozřejmě dostanete, bude to v blízké budoucnosti. A nakonec Maria Jana Kudakis bude rovněž eh, závěrečnou řečnicí eh, 8. listopadu na naší konferenci ve Stockholmu, která bude jeden den před setkáním našich manažerů. Chci navázat na témata, která jsme diskutovali ve Stockholmu s vaší delegací. Ale ještě než to udělám. A, vypadá, že počítač se probral. Um, Dobrá, takže jaké jsou vlastně mé zájmy? Eh, je to velice důležité téma, souhlasím s tím, ale ECDC ani já nedostáváme žádné peníze z, eh, obchodní, z jakýkoliv obchodních těles, nemáme žádné podíly ve farmaceutických nebo bio, biotechnických společnostech a ža- podobné, podobné konexe nemá ani žádný jiný z našich manažerů. To znamená, Naším úkolem je pouze konzultovat interně s naším poradenským forem. E, jsou to odborníci na národní úrovni nebo jiní, které, se kterými konzultujeme e, naše témata a ti všichni musí prohlašovat, e, podepisovat prohlášení o zabrání střetu zájmu, které najdete na našem webu. To znamená, o čem budu hovořit já, jsou odborné, odborné rady e, neovlivněné ničím, co se děje na poli tohoto průmyslu. Teď se trošku vrátím k návštěvě vaší delegace z výboru Envy. Delegace se účastnila našeho monitorovacího meetingu. E, je to jedna z prvních stránek ve vašich složkách, e, ta prezentace. Zde vidíte delegaci na návštěvě e, v operačním centru, které, čehož jsem se účastnil já, a naši další odborníci. ECDC každodenně monitoruje oficiální upozornění, oficiální data, oficiální informace o epidemích celého světa. Hlavním zdrojem oficiálních informací pro nás je systém včasného varování a reakce Evropské unie, který je provozovan společně s DG Sanko. To je čistě informační systém, který podporuje národní a evropské zdravotnické organizace a který členské státy používají pro notifikování komise a agentury ECDC. Rovněž sbíráme epidemiologická data a informace z našich, dat, z našich databází odborníků na epidemie na, čl, na úrovni členských státech. Samozřejmě spolupracujeme s dalšími partnery v této oblasti po celém světě. Rovněž získáváme méně oficiální informace z médií eh, z celé Evropské unie a z celého světa eh, a sbíráme signály o výskytu různých nemocí. Zejména pak spolupracujeme s různými odborníky na národních a mezinárodních úrovních. Každý den v 11 hodin 30 minut všechny tyto informace sebereme a rozhodujeme, co s nimi uděláme. 2. září naši odborníci a vaše delegace eh, měla informace o těchto třech těchto třech výskytech eh, nemoc jednak eh, legionela u turistů, kteří navštívili oblast Lazís v Itálii, dále šest případů malárie ve dvou oblastech v Řecku a za třetí epidemie spalniček v Evropě, která zasáhla téměř všechny členské státy. Toto všechno jsou rizika, o, kterých, o která nás eh, komise požádala, u kterých nás komise požádala o rychlou analýzu rizik. Eh, zde vidíte, v prezentaci vidíte informační snímek o eh, vesnici Lassis v Itálii a o malárii v Řecku. To jsou informace, které sdílíme s komisí a pokud de, eh, také zde je jeden snímek o spalničkách. To jsou všechno data, která, inform, eh, která komise v současnosti vyhodnocuje. O čem jsme jednali s delegací eh, vašeho výboru, když nás navštívila? Lasí se jistě všichni znáte, je to velice krásná vesnice v horách v Itálii, já to tam znám osobně, byl jsem tam mnohokrát a velice se mi tam líbí. Většina turistů sem jezdí z Nizozemska a Německa. Legionela je jednou z chorob, eh, o které se členské státy vzájemně informují na národní úrovni i úrovni EU. Provozujeme síť, která propuje odborníky na legionelu v institucích veřejného zdraví v jednotlivých členských státech. Tito sdílí informace o případech výskytu legionely a diagnostikují eh, rychlo, poskytují rychlou a, důvěr, a důvěrnou konzultaci. Doktoři v Nizozemsku, Dánsku a Německu se sbírali informace, zapsali je do naší databáze o případech, které zjistili. Podíváme-li se na tyto informace, eh, vyvodili jsme z toho v rámci ECDC, že se objevily několik případů legionely eh, u lidí, kteří v nedávné době byli právě ve vesnici Vlasize. To znamená, eh, díky informacím na evropské úrovni můžeme přesně určit zdroj nákazy. Jakmile toto určíme, můžeme notifikovat eh, autority a úřady v příslušném národním státu. Pokud jde teď o případy malárie v Řecku, ostatní členský, členské státy a VHO samozřejmě chtějí vědět, do jaké míry je toto závažná informace. Zkrátka chtějí vědět, zda mají varovat turisty před návštěvou určitých oblastí v Řecku, nebo případně zda je mají upozornit na to, že mají podniknout určitá, určitá opatření jako prevenci proti nákaze malárií. Pokud jde o spalničky, hlavní epidemická centra v Evropské unii jsou nyní tak velká, a že Evropská unie je v podstatě hlavním vývozcem spalniček do zbytku světa. To si snad nikdo nevede představit. Eh, v rámci evropských členských států eh, existují tři případy, ve kterých dochází k importu spalniček z jiných oblastí EU. Je to velice nakažlivé onemocnění, což znamená, že jednotlivé členské státy Evropské unie se nedovedou udržet na bezspalničkové úrovni. Je potřeba koordinovaná aktivita na úrovni celé Evropské unie. Paní paní předsedkyně, já chci vás i zbytek výboru informovat o tom, co se děje s těmito výskyty chorob. E, dobrá zpráva je, že výskyt legionely v Lasíze v Itálii už skončila. E, upozornili jsme italské úřady a ty podnikly náležité kroky. Identifikovali zdroje nákazy legionely a podnikli kroky na jejich zlikvidování. Upozornili rovněž turisty, kteří navštívili tuto oblast, že byli možná vystaveni eh, bakteriím legionely a my jsme jim v tom pomáhali tím, že jsme vypracovali návrhy dopisů v angličtině, němčině, dánštině a holandštině pro tyto turisty, což bylo velice důležité, byl to velice pragmatický krok. Legionelu lze léčit pouze konkrétním typem antibiotik, infekce může způsobovat vážné zápaly plic. Pokud eh, pokud není léčena a může být i smrtelná. Jenom díky systému včasného varování na úrovni eh, Evropské unie se nám podařilo eh, ve spolupráci s eh, členskými státy detekovat zdroj nákazy a zlikvidovat ho. Je to oblast spolupráce na evropské úrovni, která doslova do písmene může zachránit lidské životy. Pokud jde o případy malárie v Řecku, zde se situace zhoršuje. Dnes máme celkem, myslím, 17 případů. Máme zde pět oblastí, kde se malárie objevuje. Před dvěma týdny na žádost Řecka eh, tým našich odborníků strávil týden eh, hodnocením situace přímo v terénu a podle jejich informací se všechny případy objevují v zemědělských oblastech blízko Mokřat, eh, kde je jen velice málo turistů. Řecko musí nadále proaktivně detekovat a léčit nové případy malárie. Ovšem implikace eh, implikace těchto případů na ostatní členské státy je velice omezená. My jsme na našich webových stránkách ehm, publikovali zprávu eh, s hodnocením rizik a tu si můžete přečíst. Co je nejvážnější? Nejvážnější je ta epidemie spalniček. Když nás delegace vašeho výboru navštívila, eh, měli jsme eh, jen o něco více než 26 tisíc případů spalniček. Dnes je to více než celkem 28 tisíc případů. Eh, objevily se nám zde tři další úmrtí, což je celkem více než 10 mrtvých v důsledku malárie v Evropě. To jsou samozřejmě odhady z srpna, což se týká i počtu úmrtí. Eh, v podstatě lze říci, že malárie a ta legionela, o kterých jsme mluvili, jsou každodenní záležitosti, které, se kterými se setkáváme opravdu denodenně. Ale epidemie spalniček je eh, jedna z nejvážnějších věcí, se kterými jsme se v tomto desetiletí setkali. O tom budu mluvit za chviličku. Teď chci hovořit o tom, co, čeho ECDC dosáhlo v tomto roce a poté se dostanu k našim prioritám pro rok příští. Když jsem k vám přišel před rokem, eh, v říjnu 2010, hovořili jsme o horizontálních tématech, jako jsou kapacity eh, laboratoří a sociální distribuce zdravotnictví a samozřejmě efektivita organizace eh, jako jedna z hlavních priorit. Teď několik slov k té organizační efektivitě. Loni jsem říkal, že chci zajistit maximální dopad každého eura, které nám zaplatíte. Za posledních 12 měsíců jsme zavedli systém aktivitového rozpočtování, activity-based budgeting. Eh, dříve jsme se podívali pouze na aktivní, eh, na aktivní výdaje z našeho operačního rozpočtu, takzvané, takzvaný oddíl 3. Eh, já nevím, jaké je to číslo snímku ve vaší prezentaci, ale na tom snímku to vypadá například, že jsme neutratili skoro vůbec nic eh, v oblasti získávání informací, eh, eh, získávání epidemiologických informací, ale to není pravda. Faktem je, že toto využívá zejména pracovní dobu našich zaměstnanců a pomáhá nám to získávat jasno, jasný přehled o tom, jaké náklady, s jakými, o jakých nákladech hovoříme v, v jiných oblastech našich aktivit. V únoru manažerský tým oznámil reorganizaci ECDC, snížili jsme celkový počet jednotek a, kon, a kolega Andrea, Andrea Aman se stala tajemnicí, tajemnicí ředitelem. Nyní jsme tedy dosáhli na nejvyšší úrovni managementu genderové e, rovnováhy. 54% našich zaměstnanců jsou ženy, ale když se podíváme e, na manažery v letech 2008 až 2010 je to pouze 40%. Proto jsme e, získali tři nové manažerky, to znamená tajemnici, novou koordinátorku a e, hlavní právničku. E, nejúspěšnějšími kandidáty byly ženy, zkrátka proto, že byly nejkvalifikovanější. Teď k té reorganizaci my se pokoušíme udělat z ECDC transparentnější, prioritnější a e, reakceschopnější agenturu. Většina našich odborníků je ve dvou jednotkách. Máme sedm programů pro různé oblasti chorob, e, které se zabývají prioritami našeho pracovního programu. Pokud se tyto priority změní, například pokud se objeví velká epidemie jako EHEC nebo STEC, můžeme realokovat Eh, pracovní dobu našich odborníků velice jednoduše. Tato struktura nám eh, dává k dispozici stabilitu, eh, tak, abychom se mohli zabývat i klíčovějším, klíčovými hlavními tématy, například téma AIDS, téma rezistence vůči antibiotikum a další. ECDC je často předmětem kritiky ze strany účetního dvora v tom smyslu, že má eh, příliš velký rozpočet a ne úplně, eh, ne úplně efektivně ho využívá. To je právě hlavním úkolem mé tajemnice. Máme zde ještě dlouhou cestu před sebou, ale snažíme se zlepšovat a už první zlepšení vidíme. Eh, Eh, například v rozpisu rozpočtu na tento rok vidíte eh, na příslušném snímku, jak jsme se zlepšili. Zlepšujeme se eh, také v oblasti spolupráce s laboratořemi. Pokud si správně vzpomínám, zazněly zde velké obavy o epidemii EHEC v Německu. Pro odborníky, kteří toto zkoumali přímo v terénu, bylo s hlavní výzvou to, že bakterie, která způsobila tuto epidemii, byla velice, byl velice neobvyklý kmen bakterií EHEC a standardní test, který se v evropských laboratořích používá, tuto bakterii nebyl schopen zjistit. E, já jsem byl proto velice rád, že e, v rámci naší organizace jsme stanovili, eh, jsme vytvořili i mikrobiologický tým. A co je ještě lepší, tento tým vede profesor Mark Strulens, což je jeden z eh, evropských nejvyhlášenějších odborníků na mikrobiologii. On a jeho tým se hráli velice důležitou roli v boji s touto epidemií. Tým, který eh, pracuje na tomto úkolu, prokázal velice dobré schopnosti koordinovat, a zjišťovat výsledky z běžných testovacích protokolů. Zde vidíme, že je velice důležité posílit roli spolupráce mezi jednotlivými laboratořemi v Evropě. Ve spolupráci s DG Sanko se tímto budeme zasazovat i příští rok. EHEC je jedním z patogenů, které se e, řeší, e, které se budou řešit na semináři 10. října. Eh, jedná se o onemocnění osob, eh, zvířat a rostlin. Eh, pardon, jedná se o pracovní skupinu o, přenosných chorobách ze zvířat na lidi. Pokud vím, tímto se váš výbor e, soustavně zabývá, zejména se zabývá vracejícími se epidemiemi e, nakažlivých chorob v Evropě. V souvislosti s tímto jsem já navštívil celou řadu zemí, kde ECDC působí a chtěl jsem se podívat na to, co se skutečně děje na národní a lokální úrovni. Eh, to znamená, jakým způsobem se bojuje s infekčními chorobami a patogeny. To je boj, který musíme jednoznačně vyhrát. Loni, když jsem se pod, byl podívat v Rumunsku, jsem byl v romském zdravotnickém zařízení, tak abych lépe pochopil výzvy, před kterými stojí komunity tohoto druhu. Eh, chtěl jsem pochopit, chtěl jsem vidět, jakým způsobem by ECDC mohlo pomoci i těmto potřebným skupinám obyvatelstva. Eh, v složce prezentace máte obrázek tří dětí. Eh, to je z mé návštěvy eh, nemocnice pro nemocné tuberkulózou. Eh, je nutné si uvědomit, že za tou statistikou jsou skuteční lidé, kteří jsou stále nemocní a kteří stále trpí tuberkulózou. Teď tedy několik slov k našim prioritám do budoucna. Pokud v členských státech bude velké množství lidí, kteří nejsou očkováni proti určitým nemocem, má to samozřejmě implikace pro eh, ostatní partnery na evropské úrovni. To vidíme například v případě spalniček. Maďarské předsednictví v eh, první polovině tohoto roku uspořádalo důležité, důležitou konferenci eh, o očkování dětí. Byly vytvořeny dva závěry, v rámci kterých se spalničky identifikovaly jako jedno, jedna z hlavních výzev pro celou Evropskou unii. V návaznosti na to jsme viděli obrovskou podporu ze strany DG Sango a ze strany našeho managementu s cílem eliminace spalniček, což bude naše téma pro příští rok. Je potřeba zajistit soustavnou investice i do budoucna, které jsou naprosto zásadním prvkem v boji proti těmto nemocem, ale není to jediné, co musíme udělat. Jak už jsem říkal, eh, je potřeba zajistit i je třeba zajistit boj proti všem těm více než 28 tisícům případů výskytů spalniček. To je číslo naprosto obrovské. E, na tomto snímku vidíte taková velká kolečka, tu prezentaci tedy stále nevidíte bohužel, ale e, vyplývá z ní zcela jasně, že e, v rámci boje proti spalniček nevidíme žádný jasný předěl mezi východem, západem, severem nebo jihem Evropské unie. Máme zde některé členské státy, které stále ne, kterým se stále neda, nedaří dosáhnout vysoké míry očkování proti spalničkám a v nich právě nastávají největší epidemie. E, jde zkrátka Eh, jednak o eh, zdroje a přístup k prostředkům, ale jde i o priority a jde i o proaktivní vedení v rámci proaktivního boje proti spalničkám. A to musí pocházet od odborníků na zdravotnictví na evropské úrovni, zejména eh, ze strany praktických lékařů a dětských lékařů. To jsou právě lidé, ke který, na které by se lidé měli obracet, když potřebují radu o ohledně očkování svých dětí. To jsou lidé, kterým se musí důvěřovat. Existují členské státy, kde to eh, tito lékaři dělají, ale existují členské státy, kde nám toto vedení ze strany lékařů absentuje. Protože zde eh, výrazný počet lékařů eh, tuto svou povinnost jaksi opomíjí a nesledují dostatečně požadavky na vakcinaci, například proti spelničkám. Takže potřebujeme vedení ze strany eh, lékařů a odborníků ve všech členských státech, ale i na veřejné ale jak na té místní, tak i na veřejné úrovni. Eh, k tomu je potřeba spolupráce politiků, kteří nás jako odborníky musí náležitě podporovat. Eh, já jsem hovořil v minulém týdnu o tom, že, více, že budu více vyzývat lékaře, aby se aktivně zasazovali o boj proti, eh, proti eh, epidemickým chorobám. Takže eh, nyní dále máte v prezentaci snímek, ehm, kde jsou uvedeny některé akce, které budeme pořádat, o tom už jsem hovořil. Ehm, Rovněž já se zasazuji o komunikaci práce ECDC, včetně sociálních médií, například v případech, kdy identifikujeme nějakou hrozbu všichni víte, že v případě naléhavých situací publikujeme eh, hodnocení krizové situace na našich webových stránkách a ty vyžadují jasnou podporu ze strany tvůrců politik a lékařů, eh, tak aby všechny zúčastněné složky mohly náležitě jednat. Kromě toho také analyzujeme každodenní informace. A eh, také jsme aktivní v sociální službě Twitter, Eh, kde se můžete stát eh, mými následovníky a myslím si, že zde najdete mnoho zajímavých informací. Na závěr, paní předsedkyně, eh, můžeme říci, že EDEC, ECDC provádí mnoho, co je, mnoho důležitého a dobrého v rámci evropského boje proti infekčním chorobám. Nicméně, jak už jsem říkal, definitivního vítězství dosáhneme pouze tehdy, když budeme mít k dispozici koordinaci na evropské úrovni. ECDC e vás může podpořit v boji proti HIV a AIDS, ale i v boji proti dalším mnoha infekčním chorobám a pomůžeme vám velice rádi. Děkuji vám za pozornost a těším se na dotazy z pléna. Děkuji. Velmi děkujeme za tuto prezentaci a já bych teď rychle předal slovo dotazujícím první se hlásí eh, pan Děkuji. Pane řediteli, to vaše expoze bylo velice zajímavé. Děkuji, že jste mezi nás přišel a hovoříte o těch konkrétních problémech. Velice vnímám, co jste říkal o spalničkách. Myslím, že moje země Francie je na tom velice špatně, pokud jde o boj proti spalničkám, což je opravdu ostudné dle mého názoru, protože, jak jste již říkal, je tady nedostatek vakcinace. Někteří lékaři eh, nepodporují rodiče k tomu, aby nechali své děti naočkovat. To je velice dramatické, protože dnes samozřejmě můžeme těm vakcínám důvěřovat. Eh, určitě existují, existovaly nějaké problémy před 30-40 lety, eh, kdy Eh, mohlo dojít k určitým problémům po eh, vakcinaci, nicméně myslím si, že dnes ty vakcíny jsou naprosto dokonalé a mm, neváží se na ně žádná specifická rizika pro děti. Eh, vy jste říkal, že je třeba eh, zahájit osvětu eh, ve zdravotnictví, eh, ale možná bychom měli být ještě aktivnější a působit i na ministry zdravotnictví, tak aby existoval skutečný program očkování proti spalničkám. Je naprosto nepřípustné, abychom v Evropské unii měli úmrtí způsobená spalničkami. Pokud je odolnost vůči antibiotikům, dnes máme vypracovanou zprávu k této eh, problematice odolnosti proti antibiotikům a eh, s kolegou jsme předkládali eh, i pozměňovací návrhy k této zprávě. Já si myslím, že je velice důležité, abychom byli schopni lépe porovnat, analyzovat data, abychom byli schopni to sledovat aby existoval systém včasného eh, varování, pokud se objeví nějaký nový kmen, tam bych ráda mm, určitá upřesnění a především bych chtěla, abyste nám řekl, co si myslíte o výzkumu, pokud jde o křížový přenos eh, z člověka na zvíře nebo ze zvířete na člověka, protože víme, že tady existuje eh, skutečné riziko a je důležité, aby to bylo uvedeno. Třetí bod, eh, já se nechci eh, vracet k HIV a AIDS, eh, o tom jsme hovořili, a pokud je o chřipku, zdá se, že dochází například k návratu chřipky například H1N1 a H5N1, takže pokud je o H1N1, jak to vypadá s výrobou nové vakcíny, protože tady to nebezpečí stále je latentní, může to přijít a pokud jde o chřipku H5N1, tedy ptačí chřipku, eh, zdá se, že se znovu objevuje v Ázii, virus zmutoval a zdá se, že je odolný vůči všem eh, vakcínám, které v tuto chvíli jsou dostupné. Takže táži se, zda jsme připraveni na takovouto eventualitu a jaká opatření chcete v této oblasti přijmout. Děkuji. Děkuji, to byla celá řada otázek. Eh, Linda McKevin, prosím. Um, eh, děkuji za to, že jste mezi nám zavítal a že jste se vyjádřil k tolika praktickým věcem. Pokud jde o spalničky, Myslím, že ta čísla jsou opravdu ohromující. Vidíte bohaté západoevropské státy, které mají teď největší výskyt eh, spalniček. Na BBC eh, říkali, že to už nejde pouze o naše děti, ale my tu teď tu nemoc exportujeme a vlastně zabijíme desetitisíce dětí v rozvojovém světě. Já se musím říct si tedy, že u nás to byla otázka nezodpovědných lékařů, nezodpovědných novinářů, protože, kteří tedy vyvolali jakousi kampaň eh, za to, aby lidé se neočkovali a opravdu to vedlo k tomu, že rodiče děti neočkovali. Já bych tady uvítala trošku podrobnější informace o spalničkách. Máte informace o to, o počtu nemocných v jednotlivých eh, státech a tak dále. To by, myslím, bylo velmi zajímavé. Takže vy máte stanovenou prioritu. Co, pře- prioritu. co přesně s ní chcete udělat? Jak chcete měřit, zda to, eh, co děláte, má opravdu dopad eh, na politiky. Vy se nemáte pravomoci, abyste politikům či lékařům říkali, co mají dělat. Jak chcete tedy zajistit, aby ty vaše kroky opravdu měly nějaký význam? Já jsem se dále podívala, to je moje další otázka, podívala na vaše priority pro další eh, rok eh, zdraví migrantů a eh, nerovnoprávnost v oblasti zdraví jsou velmi důležité věci. Co chcete udělat Eh, co navrhujete, co už nenavrhl, nenavrhl někdo jiný. Pro nás je velmi důležité rozdělit si, kdo je zodpovědný za co, tak abychom se všichni nesnažili řešit všechno. Měli bychom své síly zaměřit tím směrem, kde opravdu můžeme eh, něčeho dosáhnout. A já jsem si naprosto jistá, že každá nevládní organizace, každý orgán v Evropě se snaží eh, něco udělat právě v této oblasti. Eh, potom, pokud jde o tu odolnost eh, vůči mikrobům, eh, celá řada pozměňovacích návrhů k, zí, na zítra tedy žádá, aby EU něco v této věci udělala. Možná byste nám mohl říct, co děláte vy, abychom my se tady zítra neopakovali. A pak tady hovoříte ehm, o um, problémech s podravinami, co ten problém s e coli v Německu. Celá ta věc jak se nějak utichla, Nás už někdo dále neinformoval, zjistili jste příčinu té nákazy a jak vy vůbec jste byli v celé této věci zapojeni? Děkuji. Někdo další se nepřihlásil o slovo, takže bych poprosil pana Springera Eh, takže si tady dovolím, abych eh, svou vlastní otázku. Eh, vy jste Všiml jsem si tedy, že máte rozpočtovou linii pro posuzování vlivu na mm, projektu v oblasti změny klimatu, což je velmi zajímavé. Pokud jde o ty pokud jde o odolnost vůči mikrobům, tak to není jen ve vaší kompetenci, ale podíváme se například na stejnou problematiku v oblasti eh, pohody zvířat. To je vlastně stejné téma. Možná, že kdybychom eh, se lépe starali o pohodu zvířat, potřebovali bychom méně antibiotik a viděli bychom pozitivní dopad na lidské zdraví. Takže jak eh, vy toto vnímáte? EFSO jsme se několikrát eh, setkali, hovořili jsme o střetu zájmu odborníků. Samozřejmě, že pokud eh, vy učiníte doporučení k nějakému očkování, tak to bude mít obrovské finanční důsledky. Jak eh, zajišťujete nezávislost těch svých odborníků? A obě Eh, řečnice hovořily o tom, že proběhly ve Francii ve Spojeném království kampaně za to, aby, se, aby lidé tady se neočkovali proti spalničkám. Nicméně přes eh, tedy tento odpor eh, se mnoho lidí tedy eh, nechalo očkovat a teď máme případy dětí, které mají problémy se spánkem, takže jak to chcete řešit, abychom tu měli opravdu rovnováhu mezi tím rizikem a těmi výhadami. Ale ještě než vám dám slovo, vidím, že mezi námi profesor Rakšeres, který je jmenovaný Evropským parlamentem eh, odborník, pokud byste chtěl do této diskuze vstoupit, prosím, eh, promluvte, vy jste naším zástupcem té řídící radě. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, za to, že mi dáváte příležitost zde vystoupit a zareagovat. Je to moje první návštěva po té, co vás čtyři eh, roky zastupuji. Eh, je to, mm, ta práce je opravdu eh, vynikající, je to velmi zajímavé, fascinující. A já to celé vnímám jaksi trošku jinak než předtím, než jsem tuto funkci zastával. Eh, moji kolegové z rady jsou eh, eh, paní mm, Jory, která je také bývalá poslankyně Evropského parlamentu, dnes to bohužel není, ale myslím, že mm, mohu hovořit i za ní, když řeknu, že je pro nás velmi důležité aby zde existoval větší zájem o ECDC. Vy jste hovořil o té osobní návštěvě eh, delegace. O, um, i o kolegovi Jo Leinenovi. Eh, eh, Dagmar Rohr-Berendové a dalších kolezích. To je všechny tyto aktivity, ty organizované semináře, to je velmi důležité. V posledních dvou letech jsme žádné takové návštěvy neměli. My jsme se jaksi pohybovali v takovém vzduchoprázdnu a jen jsme se jaksi dohadovali, jak, co si o tom asi myslí parlament. Takže tato diskuze, eh, kterou nyní Eh, iniciují eh, poslance, je opravdu pro nás velice důležitým vstupem. Dovolte, abych se eh, hned vyjádřil k tomu, co řekly obě řečnice o spalničkách. V této věci od začátku sehrávali sehrávala roli tedy vedení ECDC. ECDC eh, e jak se jedná podle a la carte. Ve eh, velkých zemích, a především tedy hovořím konkrétně o očkování proti spalničkám, eh, se, jak si někdy říká ECDC, e nemluvte nám do toho, co my děláme, především pokud jde o očkování. Já si vzpomínám na velkou debatu, kdy ECDC eh, provedla, eh, zveřejnila tedy doporučení o očkování dětí a mnoho velkých států okamžitě eh, se rozkřiklo, toto není ve vaší kompetenci. A ty státy, které se tehdy ozývaly, jsou především ty státy, ve kterých se dnes objevují problémy. Já myslím, že to je jasný signál vašim parlamentům a já chci eh, poděkovat oběma řečnicím. Eh, jasně to ukazuje, že je potřeba, aby to proběhla debata. Především tedy eh, ve malých zemích, kde je ta podpora lepší, ale ve velkých zemích mají Eh, rozsáhlý aparát a já se domnívám, že je opravdu důležité, aby se v parlamentu o tomto jednalo. Nechci hovořit příliš dlouho, ale dovolte, abych zmínil ještě jednu věc, která je podle mého názoru velmi důležitá a také se to nepřímo zde již zmínilo. Eh, a konkrétně se tedy jedná o komunikaci s politickými zástupci, s veřejností a se zástupci eh, odborné veřejnosti. Hovořilo se o chřipce H5N1, kdy to vlastně nebyly eh, národní orgány eh, ve členských státech, eh, nebylo to ani VHO, E, kdo vlastně určoval chod těch událostí. Vůbec ne, byly to spíše politici, byla to sociální média, kteří zahájili jakýsi, jakési hnutí, které e, příslušné orgány, jako například hygienické stanice, VHO, ECDC, vlastně vůbec e, ve kterém neměli žádnou roli. Eh, zde chci zdůraznit, jak důležité je to, co politici sdělují veřejnosti. A eh, například eh, odolnost vůči antibiotikům. To je jeden z příkladů. Lékaři předepisují antibiotika i v případě, kdy vědí, že by je předepisovat neměli. A to je důležité. Politici a já jsem velmi rád, že zítra se o tom bude hovořit, um, konkrétně tady o um, odolnosti vůči eh, antibiotikům. Eh, zkrátka se dostáváme do situace, kde ta antibiotika již nefungují a to je velmi důležitý evoluční problém. Učíme se přímou zkušeností. Eh, pokud se například lékař neumyje ruce a pacient eh, ho navštíví, potom jde domů, eh, zemře za týden, tak už tam nelze eh, vytvořit žádnou kauzální, žádnou příčinou souvislost. Kdyby zemřel okamžitě na místě, tak je to něco jiného. A to ukazuje, jak důležitá je komunikace v oblasti zdraví, jak by tyto strategie měly podborovat národní parlamenty. My víme toho spoustu o Eh, molekulární bázi eh, odolnosti vůči antibiotikům, o problémech v nemocnicích eh, s nákazemi, ale jde tady tady o to, že lékaře se nemí ruce a že předepisují antibiotika, kde by neměli, a, nebo na požádání pacientů. A to by se zkrátka nemělo dít. A tím se dostávám k poslednímu bodu, a to je struktura ECDC. Vy jste vytvořili ECDC, která je které je dnes vynikajícím úřadem, který má také k dispozici mnoho úřadů, jako eh, um, nástroj, jako je například TESI, vy jste ten snímek neviděli, ale to je nástroj, který vlastně koordinuje všechny eh, databáze o výskytech nemocích, to se všechno sbírá ve Švédsku, ve Stockholmsku a pouze vlastně ve Stockholmu měli eh, ty informace, které jim umožnily sledovat pohyb té legionely a to, že všechny ty nakažené osoby navštívily tuto malou vesničku v Itálii. Eh, takže tyto eh, dohledové nástroje, které potom umožňují vlastně velmi eh, kvalitní informace a následná opatření. A je tedy důležité, aby se tento nástroj lépe a dále využíval, nejen například pro infekční nemoci, Eh, tady je zkrátka tok eh, vynikajících, velmi kvalitních eh, údajů a bylo by možné tyto nástroje využít pro například další chronické nemony, nemoci či další um, nemoci ve veřejném zájmu. Podívejme se například na eh, diabetes, kde je mnohem, eh, tedy u diabetiků je mnohem větší eh, riziko nákazy. Děti jsou náchylnější. Jsou tady potom různé další souvislosti mezi určitými skupinami obyvatel a nákazami. Takže možná vy jako parlament v budoucnosti byste se mohl zamyslet nad lepším využitím těchto nástrojů, jako je například TESY, který byl vytvořen a který tedy vyvinul ECDC, který je opravdu vynikající a jeho použití by bylo možné rozšířit také na další eh, nemoci. Já vím, že ECDC má velmi omezený mandát, zejména rada opravdu na to dohlíží, ale já končím eh, svůj druhý mandát, takže už eh, jak si se blížím ke konci svého funkčního období. A chtěl bych tady na vás apelovat, abyste zvážili možnost, aby se tento nástroj který ECDC vyvinul a jeho aplikaci v jiných eh, oblastech. A to je diskuze, která by se mohla, by mohla provinout letos, příští rok či eh, někdy jedný. Děkuji vám eh, za to, že jste si mě vyslechli. Je pro mě velkou ctí, že vás mohu zastupovat a doufám, že mi to umožníte ještě nadále. Ano, děkujeme vám za tento příspěvek. Je velice dobře, že jste zde měl prostor pro pro svou řeč. Jestli chcete, napište formální dopis, protože mnoho kolegů tu teď není, tak aby se to dostalo i k ním. No a tím se dostáváme k závěrečnému vyjádření eh, zde pana ředitele. Ano, děkuji. Děkuji paní Krostet a paní McEwen eh, za otázky, které jste položili. Upřímně řečeno, já se stydím za to, že Evropa tuto, tuto, tuto nemoc spalničky vyváží a Amerika, Kanada a Jižní Amerika eh, v minulosti již se zbavili spalniček úplně a nyní trpí eh, přílivem spalniček z členských států Evropské unie. Já nechci jmenovat nikoho konkrétního, ale myslím si, že všichni víme, o kom mluvíme. Každé čtyři týdny publikujeme podrobné informační zpravodaje o tom, které země mají spalničky, které ne, takže všechny informace jsou k dispozici a jestli chcete, rád vám to pošlu. E, existuje i doporučení rady, vzniklo za maďarského předsednictví. E, tam bylo několik velice silných závěrů, pokud jde o vakcinaci dětí, ale otázkou je, jak změníme lidské chování. To vůbec není jednoduché. Minulý týden jsem, eh, vydal, jsem zveřejnil jeden článek, ve kterém říkám, že je jasné, že lidé věří svým lékařům. Mnoho občanů eh, už tolik nevěří úředníkům, vládám, ale doktorovi věří každý. Spalničky jsou velice nakažlivá nemoc a je potřeba dosáhnout pokrytí očkováním vyšší než 95%. Mnoho lékařů tohoto snadno dosahuje, není to problém, ale existují konkrétní skupiny, které nechtějí být aktivní. A důsledkem toho je, že rodiče nejsou přesvědčeni o tom, že zkrátka musí své děti zařadit do bezplatného národního programu očkování. I když za něj nic neplatí. A jejich děti jsou pak ohroženy spalničkami. Já vím, že eh, mnoho lidí si řekne, že spalničky jsou důležitá nemoc, ano, ale faktem je, že 25% případů v současnosti e, musí být hospitalizováno, protože ti lidé dostanou velice vážný zápal plic a někteří z nich dostanou encefalitidu, jeden z tisíce, takže je jasné, že to je velice vážné onemocnění a zároveň lze říci, že se proti němu dá velice snadno bojovat. Já doufám, že lékaři a odborní pracovníci ve zdravotnictví začnou brát své odpovědnosti opravdu vážně. My jsme zahájili takovou kampaň, v rámci které i ze sociálního hlediska studujeme eh, možnosti ovlivnění chování lidí, tak eh, jednak našich občanů a jednak lékařů. A momentálně vyvíjíme takový regionální přístup, nabízíme takovou sadu nástrojů pro různé regiony, eh, protože si uvědomujeme, že univerzální řešení neexistuje. Takže vytváříme tento komunikační balíček a jak doufám, příští rok ho začneme nasazovat a jak doufáme, eh, výsledky se brzy projeví. Konec konců ty výsledky eh, budou jasně vidět, když se zvýší pokrytí vakcinací, bude zkrátka docházet k menšímu výskytu případů spalniček. Důležité jsou také informační kampaně a kampaně očkování konkrétních věkových skupin. Děti jsou očkovány mezi prvním a druhým rokem života a poté musí následovat druhé očkování, které je velice důležité a v některých zemích právě u této druhé fáze nedochází k dostatečné podpoře. Takže i na to se zaměřujeme. E, pokud jde o rezistenci vůči antibiotikům, Vím, že zítra zde bude probíhat velice důležitá diskuse. Já jsem si ty dokumenty, které k tomuto jsou příslušné, četl. Myslím si, že v nich je uvedeno naprosto všechno, takže nemusím nic dodávat. Ehm, konec konců i ECDC vybudovalo takzvané IRSNET, což je systém dohledu. A před třemi týdny jsem ehm, se účastnil ehm, největší konference o infekčních chorobách ICA, to bylo v Chicagu a e, klíčovou e, přednášku na téma e, odolnosti vůči antibiotikům měl profesor Levermore ze Spojeného království a ten hovořil o datech z IRSNET, což je světový model měření odolnosti vůči antibiotikům. A šli za mnou, přišli za mnou také odborníci z VHO s tím, zda tento systém mohou nasadit i v nečlenských státech Evropské unie. Takže eh, toto je způsob, jakým můžeme velice brzy zachytit změny, jakékoliv změny ve vzorech odolnosti vůči bio, eh, antibiotikum. Eh, před jedním rokem se hovořilo o takzvaném kmenu M1 z Nového Dilí. Zahájili jsme zvláštní zvláštní analýzovou proceduru. Ta situace vůbec není dobrá. Eh, nyní máme pro takzvané CPE k dispozici už další analyzační, analyzační nástroj a snažíme se přesvědčit lékaře eh, o tom, že je potřeba se více zaměřovat na preventivní opatření, jak, hovoř, jak o tom hovořil profesor Hirs ale eh, liší se to člověk od člověka, takže já musím říct, že se velice těším na akční plán ze strany komise, který, jak mm, si dobře pamatuju, se spustí eh, na podzim a který obsahuje všechny prvky boje proti odolnosti vůči antibiotikům. Pokud jde o chřipku, zde byla mm, vytvořena tisková zpráva o H1N1. Eh, to bylo, myslím, od zemědělské organizace Ford kde se hovořilo o nových eh, mutacích tohoto viru. My jsme vytvořili, jsme provedli rychlou analýzu rizika. Z naší perspektivy jsme toto konzultovali i s VHO. Myslíme si, že riziko se nezvyšuje, eh, riziko zůstává na stejné úrovni, ale faktem je, že se musíme zaměřit na nové variety eh, tohoto kmene H1N1. Ale, jak říkám, toto velice, velice pečlivě sledujeme. Eh, společně se zemědělským sektorem. Já mám kontakty i do Egypta, odkud toto onemocnění původně pochází. Eh, dnes dopoledne, eh, než jsem k vám přijel, mimo jiné spojení ze Stockholmu je sem velice dobré, upřímně řečeno. Dnes ráno za mnou přišla delegace z farmaceutického průmyslu do ECDC a diskutovali jsme o chřipce a nové vakcíně na chřipku, na nadcházející chřipkovou sezónu. My samozřejmě chceme zahájit transparentní diskusy s výrobci těchto vakcín. Momentálně zatím se neobjevily žádné problémy, jednání probíhá dobře, vakcíny jsou vysoce kvalitní. Hovořili jsme samozřejmě také o možnostech budoucí spolupráce, pokud jde o toto velice důležité téma. Samozřejmě všichni víte o tom, že se diskutuje i o narkolepsii. Jako ECDC jsme se tímto velice důsledně zabývali zhruba v době před rokem, nejenom kvůli riziku narkolepsie jako takové, protože jsme to hodnotili, že, ta, že to není tak závažná situace. Nicméně je velice důležité se tím zabývat, protože pokud bychom se tím nezabývali, e, z, e, podlomíme tím důvěru občanů ve vakcinační program. Eh, mimo jiné, jeden z důvodů epidemie eh, spalniček, tak jak ji vidíme dnes, je to, jakým způsobem probíhala diskuse například o autismu a, a podobných věcech, které možná souvisí s vakcinací malých dětí ve Velké Británii. Eh, samozřejmě ta kauzalita tam vůbec ne, neexistuje. Ale o narkolepsii se, se zajímáme. E, zadali jsme velkou studii, které se účastní více než 100 tisíc dětí. Ta studie je poměrně nákladná a výsledky očekáváme ještě na podzim. A je to velice složité téma, nicméně na výsledky se můžete už nyní těšit. Tak, co tu máme dál? Pokud jde o EHEC, a nerovnosti v systému zdravotnictví. Ano, o tom mluví hodně lidí. A dovolte mi říct, že mnoho z této diskuse je dosti obecné. E, takže já si, já si tak říkám, co můžeme my udělat, když hovoříme o infekčních chorobách, ale když se podívám například na tuberkulózu, zde dochází k nerovnostem, protože bohatí zkrátka tuberkulózu nedostávají. Eh, tuberkulóza se zaměřuje na ty znevýhodněnější skupiny a téměř všechny případy tuberkulózy najdeme, nebo 90% z nich najdeme eh, v pár členských státech a všichni víme, které členské státy to jsou. V některých zemích jsou zkrátka děti, nebudu nikoho zmiňovat, děti, které nedostávají, ne, ne, nemají k dispozici správnou diagnózu, tuberkulóza se zkrátka nediagnostikuje a nedostávají, nejsou k dispozici eh, léky, například pro děti. A já, jak doufám, eh, i vy podpoříte boj proti tuberkulóze, protože toto je, myslím, jeden z předních příkladů nerovnosti v oblasti zdravotnictví. A podobné je to u vakcinace. Nevakcinovaní lidé se jsou na jednu stranu vysoce vzdělaní, kteří se sami rozhodnou, že nechtějí být očkováni. Dobře, to je jejich, jejich volba, ale na druhou stranu existují i ohrožené skupiny a tím my se nyní, tím my se nyní zabýváme, jakým způsobem se dostat k ohroženým skupinám, kteří, které chtějí být očkovány, ale nemají k vakcínám přístup. Další příklad, a to, o tom už se mluvilo, je HIV. A já jsem velice rád, že se zde začíná propojovat HIV a lidská práva. Protože když nebudeme bojovat proti HIV, když nebudeme poskytovat včasnou diagnostiku, eh, včasný přístup k léčebným prostředkům, rovněž i zde dochází k nerovnostem v oblasti zdravotnictví. A dále eh, rakovina. Já vám mohu ukázat statistiku, o, konkrétně tady o rakovině e, děložního čípku. Já vám můžu ukázat statistiku, že většina případů této rakoviny se objevuje v e, chudších členských státech EU. A opět i toto je případ nerovnosti v oblasti zdravotnictví. A i zde vás žádám o podporu, abych mohl dále bojovat proti těmto nerovnostech. Není to nic složitého. Zkrátka jde o to snažit se přesvědčovat národní vlády, že se těmito, těmito tématy musí zabývat. Teď tedy k tomu EHEKu. E, toto byla největší epidemie v světových dějinách. E, největší epidemie e, tohoto kmene koli. Mnoho lidí bylo zasaženo, zejména v Německu. Mnoho lékařů bylo doslova ohromeno důsledky této infekce nikdy nezažili takto komplikovanou situaci a role ECDC byla taková, že jsme poskytovali případové definice, poskytovali jsme i eh, jaksi vůdčí, vůdčí činnost, pokud jde o reakci na tento kmen, jak říkám, byl to kmen velice ojedinělý, takže ne všichni věděli, jak s ním zacházet, takže na, na evropské úrovni jsme poskytovali, eh, poskytovali pomoc a rovněž jsme poskytovali i statistická data. Tato epidemie byla většinou omezena pouze na Německo, malé, malý výskyt se objevil i ve Francii, ale to jsme samozřejmě na začátku nevěděli. Takže jsme se snažili sbírat všechna dostupná data ze všech členských států EU a dostat je do našeho systému. Rovněž jsme mobilizovali síť odborníků na potraviny a vodní sítě, Eh, uspořádali jsme konferenci s klinickými pracovníky, kteří se nás ptali na to, jak mají to, tento obrovský nápor pacientů správně léčit, co je nejlepší léčba. Spolupracovali jsme také s institutem Roberta Kocha, to byla velice plodná spolupráce, oni odvedli skvělou práci a spolupracovali jsme i s EFSO, e, zavedení DG Sanko. A to, myslím, vedlo k několika eh, velice dobrých, pokud mohu říci, opatření. Jak se z toho můžeme poučit? Eh, zejména tím, že si musíme uvědomit, že i k, tě, k takovýmto epidemiím může docházet i ve velice bohatých zemích. Můžeme si být vědomi toho, že se toto může stát opravdu kdekoliv. Nejde pouze o chudé země, které nemají dostatek finančních prostředků, takže je důležité zvýšit eh, všeobecné povědomí o těchto chorobách. Rovněž jsme si všimli také, že existoval určit, existovala určitá proluka v informovanosti. Eh, v jednu chvíli jsme seděli kolem stolu, hovořili jsme o hepatitidě a pak se mě najednou jedna kolegyně zeptala eh, na to, jak se stavím k celé této epidemii v Německu. A teď zpětně, když se na to díváme, vidíme, že zde byla proluka 21 dní mezi eh, tou úrovní eh, všeobecných lékařů a tou jaksi federálnější nebo evropštější úrovní. A to se může stát kdekoliv, protože jakmile se signál dostal na tu federální úroveň, konkrétně v Německu do institutu Roberta Koka, okamžitě se dostal do našeho systému a okamžitě jsme o tom začali komunikovat na evropské úrovni. Ale víme, že v každé zemi je Ehm, existují různé vrstvy v rámci systému zdravotnictví, to znamená nějaký ten praktický lékař na místní úrovni, pak regionální úroveň, státní úroveň a tak dále. Musíme si uvědomit, že ačkoliv máme skvělé systémy na evropské úrovni, tak na lokální úrovni tak dobře nefungujeme většinou a to, tím se musíme zabývat. Rovněž samozřejmě víme, že eh, se musíme zabývat i případy těch lékařů, kteří často jsou naprosto zaskočeni náporem pacientů a nevědí v mnoha případech, jak eh, pacienty léčit. Eh, změna klimatu, to jsem velice rád, že jste zmínil. My do tohoto tématu investujeme poměrně hodně peněz. Vy jste Eh, ze Stockholmu. Jistě jste si všiml, že tam je mnoho, mnoho klíšťat, což se švédsky řekne festich, což může být výsledkem změny klimatu. Eh, víme například, že západomilský virus se objevuje nejenom v Řecku, ale i v Itálii Eh, případy malárie se mohou také pojit na změnu klimatu, takže v této oblasti podnikáme mnoho výzkumů, abychom věděli, jaké jsou trendy související se změnou klimatu a výskyt a, a, a s výskytem infekčních chorob. Proto do toho investujeme tolik peněz. Není to, pravda, úplně oblíbené téma, já jsem vždycky tak trochu toho názoru, že z hlediska zdravotnického a z hlediska veřejného zdraví se to téma opomíjí, protože se vnímá spíše jako environmentální věc, ale já bych chtěl vyzvat i k vyšší míře angažovanosti z hlediska eh, orgánů činných ve veřejném zdraví. Dobrá, děkuji mnohokrát. Já si myslím, že jste odpověděl na všechno, kromě jedné věci, ale byly to odpovědi skvělé. Eh, proč jsou ty, eh, ta klíšťata tak důležitá? U, u nás ve Stockholmu klíšťata přenáší jak boreliozu, tak tuberkulózu, což jsou velice závažná onemocnění. Ano, střed, střed zájmu, to je to, na co jsem neodpověděl. My máme v našem <clears throat> centru um, stanovenou uh, politiku a všichni naši odborníci provádějí eh, všechna ta posouzení rizik. To je vždycky dáno, uděláno vnitřně. Eh, naše eh, řídící rada loni přijala mm, dokument či strategii ke střetu zájmu a jedna z těch věcí, jeden z těch principů tam bylo, je, že od evropského dohledu na ochranu osobních údajů musíme tedy si eh, vyžádat nějaké informace, proběhla tedy nějaká komunikace a teď čekáme na eh, její konečné vyjádření. Eh, zároveň pracujeme v pracovní skupině DG Sanka o střetu zájmu a také si tedy vytvoříme naši vlastní koncepci a politiku v této věci. Především v oblasti eh, chřipky jsme požádali všechny naše pracovníky, aby zveřejnili na naší webové stránky své možné oblasti střetu zájmu, tak aby bylo jasné, kdo má kde, jaké eh, zájmy či kontakty a tak dále ale k tomu také potřebujeme úřad eh, či schválení úřadu na ochranu mm, osobních údajů, protože se to vlastně týká osobních informací. Eh, náš eh, tým řídicích pracovníků musí také zveřejňovat, zda má nějaké finanční podíly v nějakých firmách. Děkuji, pokračuje pan předseda. Myslím, že to byla velmi zajímavá diskuze. Přeju vám hodně úspěchu, doufám, že vás příští rok nečeká mnoho epidemií či panických situací a pokud ano, abyste to dobře zvládli. Díky za návštěvu. To byl vlastně eh, poslední bod na dnešním eh, pořadu jednání. Uvidíme se zítra. Nezapomeňte si hlasovací karty. Pokusíme se začít pro jednou včas.